Uh, Dobrý den. Začneme naši schůzi. Máme k dispozici všechny jazyky, výjimkou chorvačtiny. Ankes Jungerie, členka tohoto výboru, která tady teď není, má dnes narozeniny, možná to oceníte, takže pokud ji uvidíte, tak ji můžete popřát ale ona tady pravděpodobně není, protože má nějakou oslavu. A ještě bych chtěla říci, že překlad pozměňovacích návrhů nebude eh, se dělat do chorvačtiny, eh, to je pro vaši informaci. A potom tady eh, máme skupinu návštěvníků. Je to skupina 14 novinářů, a sice studentů žurnalistiky z Lícu, kteří teď eh, eh, chtějí vidět, jak pracuje výbor pro zaměstnanost a jak bude hlasovat. A potom madam, paní Kuněva pozvala skupinu 21 osob, které sem přijdou eh, po 11. hodině. Takže nás při práci budou sledovat lidé tady v místnosti, nejenom živě eh, v přenosu. Eh, přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaké připomínky? Nemá. Schválení zápisu? Asi také nikdo nic nemá, takže je to schváleno. A teď jsme u bodu číslo čtyři. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2013. A já hned dám slovo Davidovi Kasovi z EPP jako zpravodajovi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V tomto návrhu se objevilo několik těch hlavních, nebo tam bylo doplněno několik eh, zásadních věcí. Jak víte, v tom prvním návrhu jsme omezeni Eh, kolik toho můžeme napsat, ale já doufám, že další věci se nám tam podaří ještě doplnit eh, pro, po projednání ve výboru. Eh, my zejména vítáme pokles nezaměstnanosti v EU, zvyšování ukazatelů zaměstnanosti. Je evidentní, že ta čísla nejsou úplně nejlepší u všech členských států, ale ten celkový trend je zestupný. Také Eh, jsem rád, že tam je větší důraz na implementaci fiskálních eh, opatření, která jsou prorůstová. A potom, co se týče institucionálního rámce měnové unie, tam vítáme výzvu ECB k lepšímu fungování, dále hospodářské reformy, které by měly zajistit dosažení těch kýžených výsledků. Tolik tedy velmi stručný návrh, který jsem připravil já. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše připomínky a na pozměňovací návrhy, které určitě budete mít v budoucnosti. Děkuji vám, pane Kasa, za skupinu Asade Javier López. Pan Lopez tady evidentně není. Tak já dám slovo eh, za EKR Ulrike Tresus, která tady ale také asi není, nebo je, nebo čekáme na někoho. Tak dáme slovo skupině ALDE. Paní Haken, ta tady určitě je. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji panu zpravodajovi za jeho návrh. Já jsem si to přečetla, těším se na další spolupráci s panem Kasou. Jenom eh, několik velmi stručných poznámek. Já jsem se dívala na pozměňovací návrhy EKR, jenom velmi zběžně. Možná, že tady ten obrázek, který eh, nastínil pan Kaza, je příliš pozitivní, což asi neodpovídá úplně realitě. Například tam hovoří o jsou nezaměstnanosti v EU v letech 2010 až 2013, což je správně, ale když se podíváme na eh, čísla z roku 2012, tak tam například došlo, nebo ve srovnání s rokem 2014, došlo k nárůstu nezaměstnanosti a proto by asi ten popis měl být vyváženější. Odstavec 5. Tam um, vítá volání ECB potom, aby členské státy provedly reformy na pracovním trhu, včetně větší flexibility, samozřejmě flexibilitu nebo na flexibilitě není špatného, ale já si myslím, že by to neměla být jediná poznámka, která se týká Eh, reform na pracovním trhu. Ne, ne, že s tím nesouhlasím, ale myslím, že by tam měly být jiné věci. Dále si myslím, že by tam měla být zmínka o nezaměstnanosti mladých. A to je asi všechno. Mám ještě několik věcí. To eh, stanovisko je velmi dobré, ale já k němu budu mít několik pozměňovacích návrhů a těším se na další spolupráci. Děkuji. Paní eh, Trebesius za EKR je tady? Máte slovo. Dobrý den. I já jsem se podívala na tento návrh. Vystává toho pro mě několik otázek. Za prvé, by mě zajímalo, odkud pochází to číslo, které je v tom prvním odstavci 20,8. To by znamenalo velmi silný pokles nezaměstnanosti a já minimálně v těch eh, statistikách Eurostatu něco takového nevidím. Potom by mě zajímalo, co jsou eh, fiskální, co je fiskální konsolidace, eh, která je prorůstová. Protože si myslím, že ty dvě věci se vylučují. Potom je tady řada věcí, které nejsou problematické, ale i přesto eh, si vyhrazujeme právo předložit pozměňovací návrhy. Děkuji a teď dávám slovo Jerikovi Zague. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat našemu kolegovi za přeložení tohoto stanoviska. A stejně jako mý kolegové přede mnou, i já chci říct, že tam je řada problémů. Myslím, že v Evropské unii nikdo nemůže eh, prohlásit, že došlo k tak eh, výraznému poklesu nezaměstnanosti, jako je uvedeno tady. Já si myslím, že je to přesně opačně, aspoň eh, v tomto okamžiku. A dále bodu 3 když jsou tam eh, když se tam eh, zmiňována prorůstová fiskální konsolidace, eh, tak si myslím, že všichni si uvědomujeme, že v Evropské unii hrozí deflace, velmi nízký růst, se vším, co je s tím spojené, jako dopady pro občany a pro zaměstnanost. A potom budou 4 a 5, kde se zase říká, že je nezbytné, aby Evropská centrální banka podpořila eh, ty velké politické reformy a že ty reformy by se měly dotknout pracovního trhu, zvětšení flexibility eh, pro podniky, aby mohly vytvářet pracovní místa. Tak všechna ta slova, která tady jsou použita, jsou slova, která už eh, eh, prokazatelně byla neúspěšná ve světle té nedávné krize. A já nemůžu souhlasit s takovým zaměřením, které je velmi jednostrané, bez jakýchkoliv niancí. A kromě toho eh, bychom si například mohli klást otázku, proč Evropská centrální banka půjčuje eh, soukromým bankám a přitom ty úvěry nevedou k obnově hospodářského růstu nebo ke zlepšení sociální situace. Takže je celá řada eh, problémů, které vyvstávají v souvislosti s touto zprávou. Já bych eh, chtěl minimálně nechat ověřit všechny ty číselné údaje. A co se týče těch doporučení, která máme tady podpořit, tak s tím já rozhodně nemůžu souhlasit, takže předložíme několik pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že asi se budeme obtížně dohadovat na této zprávě. Děkuji vám. Karel Madeli za zelené, pokud tady je. Okay. Uh, before you get the floor, those of you who want to make interventions. Chci dát slovo paní Agě za FDT. Jste tady, výborně. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. My máme poznámky tomuto stanovisku, které připravil náš kolega pan Kasa. U bodu 1.1 se popisuje makroekonomická situace. Je tady takové obecné zhodnocení toho, co se dělo v tom uplynulém období v oblasti nezaměstnanosti, ale když se na to podíváme konkrétně, například do Itálie, tak eh, to vyznění je úplně jiné. A podle nás tedy nemůžeme tento pokles nezaměstnanosti se vykládat tímto způsobem. Měli bychom odkázat také na situace v jednotlivých zemích, které vůbec neodpovídají tomuto trendu. Druhý bod. K tomu bych měla otázku. Proč se tady hovoří o nominálních mzdách eh, u zemí, které nejsou v eurozóně? Asi by bylo dobře mít nějaké údaje také o členských zemích eurozóny. A potom u toho třetí odstavce se chci zeptat, jak můžeme nastartovat hospodářský růst v rámci rozpočtu, protože to je eh, spíše obrovské zatížení pro podnikatele, kteří eh, působí v reálné ekonomice. Já si myslím, že to prostě není možné. Protože všechna ta pravidla vlastně komplikují život našim podnikatelům a nejsou v souladu s tím přáním oživit ekonomiku. Čili to doporučení ECB eh, ohledně reform na trhu a větší flexibility čím také souvisí. A jediný způsob, jakým je možné vytvořit pracovní místa a tím oživit ekonomiku, by bylo eh, sladění daňového systému. A tím by přestali eh, test utéct ty obrovské peníze bankám. Banky by měly používat ty peníze na uvěrování podniků, ale teď se zdá, že spíše ty peníze používají spíše na nesmyslné spekulace. A ještě mám poznámku k sedmému odstavci. Tady se týká eurosystému a vzorců spotřeby. Itálii už eh, si lidé eh, nemůžou eh, vybrat, co si koupí. Ta spotřeba poklesla velmi výrazně a lidé jsou nuceni prodávat aktiva, která mají například v bankách, aby vůbec přežili. Děkuji. Sean Simon má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám eh, poznámku k bodu 5. Více flexibility nepotřebujeme. To není potřeba na pracovním trhu. Ta část pracovního trhu, kde je nejvíce flexibility, je přesně ta část, kde je nejméně práce. protože veškerá flexibilita se zaměřuje na mladé lidi, na ženy, na eh, osoby pracující na částečný uvazek, agenturní zaměstnance. Je to ta část trhu, kde mají lidé nejméně práv a zaměstnavatele mají nejvíce flexibility. A tady je obrovská nezaměstnanost. A, ta, a to poučení z toho je rozhodně ne, že bychom měli mít více flexibility, ale Eh, spíše flexibilita je eh, výrazem vykořišťování eh, pracovníků. Co více potřebujeme, jsou kvalitní pracovní místa, dovednosti, investice i v této části pracovního trhu. Ty problémy, které teď máme v ekonomice, souvisejí spíše s nedostatkem poptávky. A to se projevuje na výkonnosti ekonomiky, takže prosím, pokud um, chceme, aby se něco změnilo, tak bychom se neměli nechat svést eh, tou mantrou neustále zvyšující se flexibility na pracovním trhu, protože to no, prostě nefunguje. Děkuji. A teď Dominik Martin. Děkuji. Paní předsedkyně, já se hned chci, děkuji samozřejmě, poděkovat za tento návrh a pak se chci vrátit k tomu, co říkal eh, ten řečník přede mnou o bodu 5 eh, ohledně eh, flexibilita, že flexibilita nevytváří pracovní místa, ale spíše nezaměstnanost. Já nevím, ze které země pochází, ale ve Francii máme pracovní právo, které je velmi svazující, které vede k tomu, že zaměstnavatele nechtějí moc zaměstnávat na dobu neurčitou, spíš používají formu ehm, přechodného eh, zaměstnání jako nástroj flexibility, takže pro nás by více flexibility bylo rozhodně dobré. U bodu jedna je zmínka o poklesu nezaměstnanosti z 20 na 12 To vypadá skoro neuvěřitelně, jak už říkala naše italská kolegyně, tak to rozhodně neplatí pro Francii ale možná, že je to také známka toho, že eh, to bylo na úkor nárůstu eh, nestabilní a nestabilní práce a práce na částečný úvazek. Potom u bodu 2 eh, se hovoří o nominálních vzdách, které vzrostly ve všech, téměř ve všech státech, které jsou mimo eurozónu, což je trošku zvláštní, protože nás by spíše zajímalo, co se děje v eurozóně. Je to takové tvrzení, které eh, má asi vést k závěru, že když někdo ne eh, má euro, tak je na tom lépe než ti, kteří euro zavedli. Bod 3. Cíle 2020 a ten rozpočtový pakt eh, ten vytvářejí nezaměstnanost, aspoň to je jeden názor, ale tady se říká, že ten rozpočtov, ta rozpočtová dohoda, tedy ty rozpočtové škrty, mají vést k eh, pracovním místům. Mám pocit, že už eh, deset let všichni víme, že je to přesně naopak. Bo číslo čtyři. Tady se eh, Eh, volá po změně institucionálního rámce, což by znamenalo ztrátu svrchovanosti pro členské státy, které nechtějí, aby neustále docházelo k oslabování svrchovanosti měrem k Bruselu. Po číslo 5, o tom jsem se zmiňoval, po číslo 6, s tím souhlasíme, a bod 7, tady se ještě máme své pochybnosti. Děkuji vám za pozornost. Mr. Fontoulis. Pan Fontolis, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Co se týče prvního odstavce a snížení míry nezaměstnanosti, to si myslím, že úplně neplatí. Protože naopak z reality vidíme, že se nezaměstnanost zvyšuje. Především, když se podíváme na to, jak třeba v Řecku, ale v jiných zemích trpí podniky velkou zátěží, podniky krachují, tím pádem se ztrácejí pracovní místa. My se musíme snažit naopak zachovat stávající pracovní místa a vytvářet nová. V pátém odstavci hovoříme o flexibilitě. A tady si myslím, že je potřeba si dát trochu pozor. Je potřeba se vyhnout nepochopení a zajistit, že se nejedná o vykořišťování. Prostě pokud někdo musí více pracovat a méně za to dostane peněz, tak to je vykořišťování. A proč v dalším odstavci snižovat výdaje v eurozóně? Ano, výdaje se snižují, vede to ke snižování platů a následně eh, ke snižování kupní síly. Pan Balas, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve k jedné francouzské otázce, která byla zmíněna mám pocit, že my se na to můžeme dívat úplně jinak. My jsme v podstatě jediná země v Evropě, kde máme každý rok 150 tisíc nových pracovníků na trhu, protože máme jiný demografický vývoj. Takže já si myslím, že u nás přestal růst. Jsme přestali růst, pak vznikala nezaměstnanost a většina nových pracovních míst jsou v podstatě pracovní místa nejistá. Takže následně není pravda, že se jedná o nová pracovní místa, která by byla lepší. Teď eh, k té zprávě, kterou jsme dostali. Hodně se tam hovoří o snižování nezaměstnanosti. Já si myslím, že to není úplně optimální statisticky, protože když se na to díváme z pohledu vytváření nejistých pracovních míst na částečný úvazek, tak tím se v podstatě ta původní nezaměstnanost jenom rozpočítá jinak. Budeme mít chudého pracovníka, který sice není nezaměstnaný, ale přitom, co se statistiky týče, bude považován za běžného pracovníka. No potom ta čísla pochopitelně budou nižší. Já si myslím, že se tady jenom rozšiřuje nekvalitní práce, eh, nekvalitní pracovní místa. Teď Evropská centrální banka má v tuto chvíli jeden problém. A to, že musí hovořit běžnými slovy a říkat, že potřebujeme liberální eh, strukturální reformy na trhu práce, protože to povede k růstu. To znamená, že oni v podstatě dnes skoro musí hovořit těmito slovy, byť už jim nikdo nevěří. A potom, když posloucháme pana Draghiho, který říká, že pokud nebudeme mít aktivní rozpočtovou politiku, tak potom likvidita, kterou já jako Evropská centrální banka dám na trh, peníze, které vytisknu, tedy jinými slovy, nebude mož- se nemůže nalít do nějakých investičních projektu a proto potřebuji aktivní rozpočtovou politiku. A tady už se dostáváme k makroekonomii k makroekonomice, ale také k aktivní národní rozpočtové politice, která musí být zavedena a kterou nemáme. A to jsou prvky, které v té zprávě nenacházím. A je to celkem problém. A teď ještě poslední věc. Jak to vypadá s propojením politického rozhodování ECB? Já vím, že dnes se o tom hovořit nesmí, ale možná, že by bylo dobré se nad tím jednou zamyslet. Děkuji. Děkuji, paní Ribeiro, prosím. Já mám také několik eh, poznámek eh, k této zprávě. Nejprve eh, chci říci, že ta analýza, která je tady znázorněna, vyznívá příliš pozitivně a podle mě není přiměřená. Myslím si, že také neodpovídá tomu, co cítí evropští občané. Eh, myslím, že obecně za to, zejména konkrétně v Portugalsku, si děláme velké starosti s nezaměstnaností a s poklesem zaměstnanosti. A proto mám několik výhrad k této zprávě. Čistě obecně je možné říci, že eh, u nás máme čím dál tím více nestabilní práce, práce na částečné úvazky, různých stáží eh, neodměňovaných a to všechno znamená, že klesá zaměstnanost a zejména klesá počet kvalitních pracovních míst. A kolikrát tedy ty ukazatele možná nevypadají ani až tak špatně, ale ta situace je mnohem horší, než by tato čísla e, naznačovala, zejména u nás v Portugalsku. je evidentní, že některé členské státy musí zintenzivnět eh, své úsilí eh, v tom, aby vytvářely více těch kvalitních pracovních míst. Thank you. Is there... Děkuji. Chce vystoupit někdo za Evropskou komisi? No, Zdá se, že ne. Chtěl by ještě něco dodat pan Kasa na konec této diskuse. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak jsem říkal na samém začátku, snažil jsem se vypracovat stanovisko, ve kterém ale můžeme na omezeném prostoru říct jenom hlavní věci. Nemůžeme se rozepsat o všem, co bychom chtěli. Zároveň je potřeba předložit zprávu, která je co nejvyváženější. Já souhlasím s většinou připomínek, které uplatnili kolegové a kolegyně. Třeba když hovoříme o vyprácení, vytváření pracovních míst, tak opravdu je potřeba přistupovat k této otázce opatrně. Zvláště pokud se jedná o nejistá pracovní místa. Protože zpráva ECB o takovýchto pracovních místech nehovoří a nehovoří ani o místech na částečný úvazek. Budu pracovat intenzivně s kolegy z jiných politických skupin a budeme se snažit toto stanovisko dále vyvážit, tak aby co nejlépe reflektovalo názory všech. Děkuji. 6. listopad je termín pro pozněvací návrhy. Přijímat se to bude na začátku prosince prvního anebo druhého prosince. S tím, že v Ekonu to bude 8. prosince a na plénum to půjde v únoru příštího roku. Takže prozatím děkuji a můžeme se pustit do dalšího návrhu stanoviska, který se ten, které se tentokrát týká výroční zprávy za rok 2013 Evropské investiční banky. A zase bych po druhé dala slovo panu Davidovi Kasovi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jako u stanoviska ECB, totež platí i u EIB, tedy v tom smyslu, že máme omezený počet znaků. Já jsem se proto své stanovisko snažil naformulovat tak, aby bylo stručné, ale vyvážené. Evropská investiční banka hovoří hodně o kvalifikace, školení, vzdělávání a vytváření pracovních míst pro mladé lidi. To vítáme. Je potřeba, aby kvalifikace odpovídala budoucím potřebám trhu práce. Takovéto investice do mladých lidí nám pomůžou předejít problémům se zaměstnaností v budoucnosti. Například Evropská investiční banka investovala do této oblasti přes jednu miliardu euro, což vítám. Chceme-li si zachovat konkurenceschopnost, musíme se snažit podporovat inovaci. Inovace ale může být pro podnikatele riskantní a potřebují proto podporu. Z toho důvodu se domnívám, že by také měly být k dispozici finanční příležitosti pro malé a střední podniky, které mají největší, nejvyšší rizikový profil. Jsme také rádi, že vznikají nové finanční prostředky pro podporu malých a středních podniků. Jsme rádi, že EIB zvýšila o 50 financování malých a středních podniků oproti situaci v roce 2012. Také vzhledem k tomu, jak malé a střední podniky pomáhají k zaměstnanosti, je potřeba tento trend eh, podpořit. Teď, co se týče třípilířového hodnocení, apeluji na EIB, aby se soustředila na první kritérium, tedy kvalita a příspěvek k trvale udržitelné zaměstnanosti. Je potřeba se zabývat především zaměstnaností mladých, protože ta povede k trvale udržitelné budoucnosti. Ještě co se týče zaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých, tak jsme velice rádi, že Evropská investiční banka má novou iniciativu do investice, pro investice do kvalifikace mladých lidí, které mají vést k tomu, aby mladí lidé získali udržitelná pracovní místa. Děkuji za pozornost a budu se těšit na vaše případné připomínky a pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Je tady pan López za skupinu SAD? Ne. V tom případě Ulrike Trebesius. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Aha, tak dobrá, tak vy budete vystupovat za ECR. V pořádku. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěl říci, že souhlasím s pozitivním hodnocením, které zmiňoval v úvodu pan zpravodaj. Především co se týče angažmá více financovat malé a střední podniky. Líbí se nám také programy, které podporují zvýšení kvalifikace mládeže a jejich zaměstnanost. Jako zpravodaj také velmi vítám, že se tam hovoří o angažmá v oblasti mikrofinancování, především u lidí, kteří jsou sociálně vyloučeni. Dalším pozitivním prvkem tohoto stanoviska je, že v roce 2013, alespoň tak to vyplývá z této zprávy, Evropská investiční banka se začala individuálně stavět k jednotlivým programům členských států, tak, aby finanční řešení odpovídala lépe skutečným potřebám, jak se to třeba dočítáme na straně 4. Hovoří se tam třeba o eh, zárukách za obchodní ehm, úvěry v Řecku nebo na Kypru. To si myslím, že je určitě velmi pozitivní trend trend, který bere v úvahu rozdíly v hospodářské situaci jednotlivých členských států při vytváření jednotlivých finančních nástrojů. Kromě toho se v tomto stanovisku také hovoří o nutnosti investovat do mládeže, tedy tím, že se bude podporovat jejich vzdělanost, kvalifikace a mobilita. To také vnímám pozitivně. Nicméně, Několikrát tady v Evropském parlamentu zazněla určitá výhrada a platí to i pro slyšení o nezaměstnanosti mladých. A ta výhrada spočívala v tom, že mobilita je v podstatě eufemismus pro exodus mladých lidí se zemí, které nejvíce utrpěly hospodářskou krizí. Pak jsem se chtěl ještě krátce zmínit o další věci, a to, že v tomto stanovisku se hovoří o nárůstu spolufinancování národních projektů energetické účinnosti. Tady by pochopitelně bylo důležité, abychom u těchto projektů brali v úvahu i potřebu tradičních zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti i v průmyslech, které využívají fosilních paliv. To je z mé strany asi vše. Pochopitelně předložíme i určité připomínky a pozněvací návrhy písemně. Děkuji. Děkuji. Nyní SAD. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci říci, že tato zpráva není tak špatná jako ta předchozí. Z našeho pohledu jde hlavně o podporu malých a středních podniků. Myslíme si, že to tady musí být více rozpracováno. A ten závěr se nemůže týkat potom jenom jich, ale musí být obecnější. Dále jde o investice do mladých, do schopností nebo dovedností. To by mělo být součástí toho programu proti sociálnímu vyloučení. Ale potřebujeme také produktivní investice do vzdělávání, do obnovitelných energií a k tomu všemu předložíme naše pozměňovací návrhy. Thank you. I'll give the floor to my... Děkuji, nyní má slovo paní Harken, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně. Co se tohoto stanoviska týče, tak souhlasím s pozitivnějším tónem pana Kasy, plně s ním souhlasím. Myslím si, že se jedná o dobré stanovisko a jenom krátce chci zmínit pár bodů. Hovoří zde o tom, že místo předseda EIB žádá EIB, aby říkala, jak to vypadá s pokrokem v oblasti zaměstnání, zaměstnanosti a e, vzdělávání mladých. V další zprávě to si myslím, že je důležité. A teď, co se týče pokroku v oblasti nástroje pro mikrofinancování, tak e, říkáme, že je to důležité, důležitý předpoklad boje proti sociální vyloučenosti a v roce 2013 tam bylo 26 transakcí a to je určitě dobrá zpráva pro tento parlament, protože pokud jste tady byli minulé, tak si vzpomínáte, že jsme se velmi snažili o to, aby vznikla, vznikl tento nástroj pro mikrofinancování. Také souhlasím s kolegy z ECR v tom smyslu, že Evropská investiční banka se začíná individuálněji zabývat specifickými potřebami jednotlivých členských států. A také, že se začíná více soustředovat na eh, středně velké podniky. Ano, hovoříme o malých a středních podnicích, ale na druhou stranu máme také podniky mezi 250 a 3000 zaměstnanci a jsme velice rádi, že Evropská investiční banka se soustředuje i na ně. Předložíme k tomu pár pozněvacích návrhů, ale obecně si myslím, že se jedná o dobré stanovisko, se kterým do značné míry souhlasíme. Děkuji. Děkuji. Zastoupí někdo skupinu GUE? Zdá se, že nikoli. Co se týče zelených, Karimadeli, prosím, také ne, pořád ještě tady není. FTD, prosím. Děkuji mnohokrát. Rádi bychom k tomu řekli, že pravděpodobně se nedá protestovat eh, proti tomu, že Evropská investiční banka přispívá k blahobytu evropského hospodářství, ale přesto máme několik připomínek. V tuto chvíli ty výsledky vypadají trochu neefektivně. Musím říci, že tyto nástroje byly spuštěny ve chvíli, kdy krize už byla ve velmi pokročilé fázi a kdy už škody, které napáchala tyto krize, prostě byly zjevné. A bylo těžké zvrátit dopady této krize. Čili může to být potenciálně účinný nástroj, ale je potřeba vzít v úvahu, že to je nástroj, který byl mobilizován možná ve špatnou chvíli. Prostě pět let poté, co vypukla krize. Takže myslím si, že dnes asi ještě jeho ovoce úplně nesklízíme a nevidíme. A potom máme ještě další připomínku a to, že určitě je důležité investovat do mládeže. Ale na druhou stranu Evropská investiční banka by takovéto investice měla činit pouze ve chvíli, kdy se soustředuje na skutečné možnosti a kdy to neohrozí rating 3A. No, chtěla jsem k tomu ještě říci, že občas eh, není ani tak důležité udržet eh, tak vysoké standardy a tak vysoké výsledky, jako spíše vytvořit eh, nástroje, které skutečně umožní zvýšit zaměstnanost mládeže a umožní investovat do mládeže. A teď ještě jedna poslední věc. Co se Itálie týče, tak eh, ti, kteří využili těchto investic, byli většinou velké nadnárodní společnosti. V podstatě 35 těch, kteří využili tyto investice, eh, byly nadnárodní koncerny. Zatímco tady se hovoří o nějakých deseti procentech, ale v každém případě by to především tyto investice měly být pro malé a střední podniky, protože konec konců na nich stojí italská ekonomika. Těchto peněz příliš nevyužili. Takže v tomto smyslu předložíme i pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Jutta Steinruck za socialisty eh, říkala, že nestačí jenom podpora malých a středně velkých podniků. To si... Ale nemyslím. Já jsem velmi rád, že jsme teď byli eh, schopni dohromady schválit podporu pro malé a středně velké podniky, protože u toho musíme začít, musíme eh, skutečně přijmout účinná opatření, která zajistí jejich úspěšnost. Jsem rád, že je na to velmi cílené zaměření. Víme, že eh, eh, to může být vnímáno relativně, že to, co někde je považováno za malý podnik, může eh, v jiném menším státě považováno za velký podnik. A proto si myslím, že by se to mělo odstupňovat vždycky podle toho, jak to vnímají v samotných zemích a podle toho, jaké tam mají typické struktury. A proto velmi vítám také to, že Evropská investiční banka eh, už začala jednat. Je to zpráva, která je za rok 2013, to je za rok 2014. Já si myslím, že ta bilance je už teď velmi dobrá a teď eh, v tom současném roce také došlo k navýšení prostředků na tyto účely. Druhá otázka. Mobilita je evidentní, že je na to se možné dívat eh, z dvou perspektiv jednak eh, to samozřejmě umožňuje lidem, aby se přestěhovali někam jinam, ale také si myslím, že jim to dává příležitost využít eh, potenciál příležitosti, které by jinak neměli. Takže nemyslím, že je možné to vnímat jenom negativně, že chceme jenom, aby lidé se neustále stěhovali za prací a neměli žádné eh, stále bydliště myslím, že je dobře, aby lidé mohli využívat příležitosti, které jsou i za hranicemi. A moje poslední poznámka. Eh, chci říct, že sdílím názor těch, kteří říkají, jak důležité, důležitý je pokrok o mikrofinancování. To je tady pořád téměř neznáme. Evropský sociální fond to teď eh, začne podporovat. A myslím, že to pokroku ještě nebylo tolik, protože tady přesně ty věci začínají. A ještě mám eh, jeden nápad Evropská komise říká, že by bylo dobře, kdyby bylo možné eh, podpořit ty programy, které nesou určitá rizika, protože není úplně jasné, jaký bude jejich výsledek. Eh, není možné podporovat jenom ty věci, které, u kterých je evidentní, že na konci budou úspěšné a ziskové, ale myslím, že by bylo dobře určité peníze věnovat i, nebo podporovat eh, tím i věci, které jsou určitým experimentem a které sebou nesou určitá rizika. I proto by měla být určitá marže. Jinak ta zpráva eh, je dobrá, dva, tři pozměňovací návrhy určitě předložíme, ale jinak s tím dokážeme docela přijít. A i výbor Econ, eh, ke kterému také patřím, eh, tím získá velmi dobré stanovisko protože se tady hovoří o tom, jak nastavit podporu z Evropské investiční banky na ty aktivity, které nám přijdou smysluplné. Děkuji, nyní pan Dominik Martin. Merci, madame le... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Náš kolega říkal, že výsledek eh, činnosti EIB je možná trochu omezený a na marži, ale přesto si myslím, že to, co navrhuje pan Kaza ve svém stanovisku, je velmi dobrý text, nebo dobrý text, přijatelný text, abych to zase nepřeháněl. Jedná se o opatření, které je potřeba podporovat eh, ve všech členských státech. Děkuji. Thank you, madam Děkuji, nyní paní Jaslověcká. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já souhlasím s první části stanoviska předchozího vystupujícího. Je to dobrá zpráva, možná dokonce výborná, moc eh, blahopřeji Davidovi, ale chtěla jsem upozornit na jednu věc, která mě připadne, že by měla být důležitá pro tento výbor. Jedná se o bod týkající se půjček univerzitním studentům, protože tady ve výboru často hovoříme o tom, jak evropská společnost prožívá krizi a jak nejenom chudne z roku na rok a jak těžká je mobilita, ale často říkáme, že trh práce očekává lépe připravené absolventy, že už prostě nestačí být inženýrem, abyste dostali místo, musíte být velmi dobrý inženýr. A myslím si, že takovéto nástroje, takovéto půjčky dají šanci především těm rodinám, kde prostě šance na vyšší mobilitu a nalezení lepší univerzity, kterou je potřeba dofinancovat, je daleko nižší. A takovýmto rodinám a takovýmto mladým lidem bychom měli zpřístupňovat tyto půjčky. A také je potřeba, aby tyto půjčky byly výhodné, aby byly dostupné, tak aby se mladí lidé nemuseli bát si tu půjčku vzít. Aby měli pocit bezpečí, že tu půjčku budoucnosti splatí. Děkuji. Děkuji, nyní pan Fontulis. Děkuji, paní předsedkyně. Zpravodaj říká, že je spokojený s tím, že EIP vydala celé ty miliardy euro na podporu vzdělání a zaměstnavatelnost mladých. Ale podívejme se, jaké jsou výsledky této politiky tohoto uvěrování. jak to přispělo ke snížení nezaměstnanosti, protože o to nám jde zejména. K čemu tedy slouží mít kvalifikované, nezaměstnané eh, kteří potom eh, mají pracovat v sektorech, které už neexistují. Myslím, že by eh, naše opatření měla být vedena spíše tím, aby se snížila nezaměstnanost. Například podniky by měly přednostně najímat mladé nebo eh, by se měly zaměstnávat z těch regionů, kde je více nezaměstnanosti. Eh, takže lidé z jeho by měli více pracovat na severu například. Eh, thank you. Děkuji. Chce se ještě o slovo přihlásit někdo za komisi? Nikdo? se nehlásí o slovo za komisi, takže vám děkuji. E, ještě, co se týče lhůt, tak lhuta pro předložení pozměňovacího návrhu je 10. listopadu. Schválení e, v našem výboru bude 21. nebo 22. ledna a na plenárku se to dostane v březnu 2015. Čili toto byl harmonogram tohoto stanoviska. A teď zahájíme hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Dobře. Pokud jste připraveni, můžeme začít hlasovat uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o e, dopis, je to firma Rauma ve Finsku, přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu. Budeme hlasovat elektronicky. Kdo je pro? Kdo je proti? Za skupinu EPP je o jednoho poslance více, než by mělo být. Teď je to v pořádku. Dobře, takže je to přijato. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci. Nejprve máme jedno dílčí hlasování. EPP, podpořeno skupinou ALDE, si toto vyžádalo, toto dílčí hlasování. A pak je zde ještě další žádost o další dílčí hlasování, o to požádala skupina ALDE kteří si přejí vyjmout odkaz na zprávu o asbestu. Tento, tato žádost však byla předložena příliš pozdě. Nicméně, e, protože chápu, že i ostatní skupiny to podporují, tak budeme hlasovat i o tomto návrhu, o tomto dílčím. To znamená, nejprve bude první dílčí hlasování, máte to uvedeno na hlasovacím seznamu, celý text s výjimkou odkazu na uh, tu zprávu o asbestu a bez toho dělčího hlasování, které vyžaduje EPP. Týká se to za, zavedení závazného pracovní doby. A pak je zde ještě split 3, to je vlastně ten původ, který, eh, ten původní část, kterou žádalo EPP. Takže první krok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Teď druhá část, která se týká asbestu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to musíme ještě ověřit. Za skupinu EPP hlasuje o jednoho poslance více. Teď už je to v pořádku. Končím hlasování. Toto je zamítnuto. A teď část 3. Druhá část osmé odrážky cituji a také připravit závazné třetečky pracovní doby. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím si, že toto ještě také ověříme. Kdo je pro? Kdo je proti? Končím hlasování. Zamítnuto. Teď závěrečné hlasování O celém návrhu otázky k ústnímu zodpovězení budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, je to bod 8. Je to kompromisní text který se týká otázky k ústnímu zodpovězení. Téma je zavedení zásady rovného zacházení s osobami, směrnice o rovném zacházení. Je zde dílčí hlasování část 1, celý text až do konce části 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to je schváleno. A část dvě. Je to, týká se to bodu 5. Bod 5 textu. Eh, UNCRDP vyžaduje um, discriminatory action, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Ještě to ověříme. Končím hlasování. Je to schváleno. A teď budeme mít závěrečné hlasování, které se týká tohoto návrhu otázky k ústnímu zodpovězení. Končím hlasování. Je to schváleno. se dostáváme k bodu 9. Ústní otázka, nejprve ústní otázka, která směřuje na radu. Kdo je pro? Nebo ne? Ptá se paní, ověřuje se paní předsedkyně. Takže otázka k ústnímu zodpovězení směřovaná na radu, bod 9. Čili kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Hmm, nebo to raději ještě ověříme. Ověřujeme návrh 7. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis C jako Cecílie, kde je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, prosím. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 4, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď závěrečné hlasování. Končím hlasování. Za skupinu EPP hlasovalo o jednoho více. Prosím, někdo stáhněte svou kartu. A nyní už máme výsledek, je to schváleno. 42 hlasovalo pro. A teď následuje otázka k ústnímu zodpovězení určená komisi.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 Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Žádost o ověření. Ověřujeme návrh 10, který se týká odstavce 3. Končím hlasování. Přijato. Kompromis C, jako Cecílie, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Mm-hmm. A teď už nás čeká závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Myslím si, že bychom to měli raději odhlasovat elektronicky. Končím hlasování. Za skupinu EPP hlasuje o jednoho poslance více. Teď je to v pořádku, je to schváleno. Děkuji. Teď nás čeká další hlasování. O návrhu usnesení. Počkáme, až si to všichni najdou ve svých složkách. Teď tedy hlasujeme o usnesení které se týká hledisek zaměstnanosti a sociálních hledisek v rámci strategie EU 2020. Odstavec 1, pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis F jako František. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 53. Kdo je pro?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 Kompromis G jako Gabriela. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Rovněž toto ověříme, prosím, ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis H jako Hana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 64. <clears throat> Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Byl to návrh s ústním pozměňovacím návrhem. Ano, bylo to tak, potvrzuje předsedkyně. Kompromis I jako Ivana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď jdeme na číslo 71. To je opět dílčí hlasování má dvě části. Nejprve hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Žádost z pléna a ověření. Ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Druhá část tedy odpadá a dostáváme se na návrh 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Žádost o ověření. Ověřujeme 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. I když velice těsně. Teď se dostáváme ke kompromisu je jako Jan. Kdo je pro? Ne, omlouvá se paní předsedkyně. 73. Návrh 73, Jean Lambert. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď kompromis je. Ověřuje se paní předsedkyně. Ano. Kdo je pro? Kompromis je jako Jan. Kompromis je, má, je vlastně celý text, kromě výrazu kvalita pracovních míst. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To byla ta první část. A ta druhá část je tento text s těmito slovy. E, kvalita pracovních míst. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis K jako Karel. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh výboru FEM 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis L jako Libor. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis M jako Miroslav. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hmm. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 99. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bylo to s ústním pozměňovacím návrhem, bylo to návrh 6 miliard, nikoli milionů. Kompromis N jako Norbert, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis O jako Olga. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ověřujeme číslo 111. Byla zde žádost o ověření. Ověřujeme. Končím hlasování. Je to schvá- Ne, je to zamítnuto, opravuje se paní předsedkyně. 112. První část.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 Odstavec 10. Pozměňovací návrh 113, který se týká tohoto odstavce. A 114 zároveň jsou to identické návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 115. Kdo je pro? Ne, 115 odpadá, opravuje se paní předsedkyně. 115 odpadá, další také odpadají, takže se dostáváme až k číslu 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis Q jako kvido. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sto dvacet pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme. Nebylo to jasné. Končím hlasování. Přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis R jako Rudolf. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Žádost o ověření. Ověřujeme číslo 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis S jako Sára. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 141 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se strešel? Zamítnuto. A nyní původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Žádost o ověření. Ověřujeme 146, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 148, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Sto čtyřicet devět, kdo je pro? Nebo ne? Ano, to... Budeme tedy teď hlasovat o čísle 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Zam je to zamítnuto. Žádost o ověření. Ověřujeme návrh 149. Končím hlasování. Je to přijato o jeden hlas. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Návrh 150. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Žádost o ověření. Ověřujeme číslo 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 151. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ověřujeme tento návrh, možná to dopadne jinak. Omlouvám se, nevěděla jsem asi ještě ty dva před sebou, takže nakonec je to přijato opravdu. Kompromis T jako Tomáš, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 156. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 157. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis U, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Sto šedesát dva je další, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 163. Kdo je pro? Proti? drželi se? Přijato. 164. Pro? proti, zdrželi se přijato. 165 pro, proti, zdrželi se přijato. 166 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 3. A pardon. Návrh, ano, návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Žádost o ověření, takže ověřujeme návrh 6. Končím hlasování. 26 pro, takže je to přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Je to návrh 8, pozměňovací návrh číslo 8. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 8. Kdo je pro? Zam, kdo by proti zamít přijato. Chtěl někdo ověřit číslo sedm? Dobře, takže ověříme eh, číslo sedm. Původně to bylo zamítnuto, ověřujeme návrh sedm, pana Martina. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Pouze dva byli pro, pouze vy a váš soused a jinak ostatní hlasovali proti. Číslo 9. Kompromis B, jako Barbora, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A jako Alena, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 19. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Oh, pardon. Kdo je proti? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Žádost z pléna. Já jsem to úplně pochopil, ale já jsem eh, měl pocit, že to má být jenom jazykový pozměňovací návrh, ale podle mě to tak není. Teď hlasujeme o 21. Ano, já bych chtěl vysvětlení podle toho dokumentu, který mám. Ne, tak se pletu. Eh, budeme o tom teď hlasovat. Old list. So we... Asi ten eh, původní hlasovací seznam. Teď jsme tedy u 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 22, první část. Nepro. Proti. Drželi se. Přijato. Část 2. Nepro. Proti zdrželi se, zamítnuto. E, ověříme to. Můžete hlasovat. Končím to hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Úvodní ustanovení D. Je to číslo 23, kde pro? Proti. Zdrželi se Přijato. 24, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dvacet šest, kdo je pro? Proti. Zdrželi se Dvacet 27, kdo je pro, proti, zdrželi se.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 zdrželi se přijato. FAM dvě kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. FAM tři kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 36. Kdo je pro? Chcete ověřit 35? Eh, Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kdo je 36 pro, proti, Zdržel se. Přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Vám čtyři, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 39, kdo je pro? Ne, tak to nakonec odpadá. E, eh, 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se Zamítnuto, ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Bylo to přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 44 je pro. Proti? Drželi se. Zamítnuto. 45. Ověříme 44. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme 45. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Uh, we'll have to go back to... Teď se musíme vrátit k stránce 3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 tom hlasovacím seznamu teď můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování o návrhu legislativního usnesení. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Mělo to být elektronicky. Eh, hlasovali jste všichni? Děkuji.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 Okay, are you ready for the next... Doufám, že jste připraveni na další bod eh, našeho programu. Systém pojištění pro případ eh, nezaměstnanosti v eurozóně, náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu. Je to studie a já bych chtěla dát eh, slovo panu Josefovi Danovi, který je ředitelem jednotky pro evropskou přidanou hodnotu, což je výzkumná, výzkumné oddělení, který eh, to celé uvede. Takže prosím, pane Dane, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já tady zastupuji zastupuji výzkumné oddělení Evropského parlamentu pro Eh, hodnocení dopadu a pro hodnocení přidané hodnoty v EU, tak eh, abychom měli lepší možnosti analýzy. Dnes tedy vám eh, můžeme předložit tuto zprávu o nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu. Kladá se to na té zprávě z roku 98 Tekiny kde popisujeme, jaké by byly dopady, kdyby Evropa nic nepodnikla v dané oblasti, anebo jaké by eh, byly výhody eh, toho, kdyby Evropa jednala, mohlo by to být až miliarda eur. A to by například mohlo zejít z iniciativ, jako je eh, společné pojištění pro případ nezaměstnanosti v eurozóně. My tím nechceme suplovat eh, možnost iniciativy, ale upozorňujeme na různé aspekty. Toto, tento návrh jsme už eh, předložili v únoru tohoto roku. Myslím, že důležitost toho od té doby jenom vzrostla, protože eh, mezi tím vznikla celá řada podobných zpráv od ekonomů a politiků, které s tím souvisí, takže Eh, to je určitě užitečné. Jsou tady také dvě přílohy. Jeden je od eh, SEPS, druhý je od eh, Centra pro hospodářský výzkum v Mnichově. Máme tady experty, každý bude mít 7 minut na svou prezentaci. Odkazujeme také na Spojené státy, což je v tomto kontextu zajímavé, protože tam mají eh, systém pojištění pro případné zaměstnanosti a my tedy tady odkazujeme i na výzkumné oddělení eh, amerického kongresu, což tak <coughs> není bez zajímavosti. Eh, několikrát Evropský parlament hlasoval pro sociální pilíř hospodářské unie a toto je jeden z těch možných kroků, které by bylo možné v rámci toho podniknout. A to je tolik tedy ode mě a teď bych, eh, pokud eh, dovolíte, předal slovo expertům, kteří mají PowerPointové prezentace. Kdo eh, bude hovořit první? Pan Dawes? Um, actually, I'm Ilaria Masanelli from SEPS. Um, thank you, thank you, Chair. Uh, uh, hovořit budu já, já jsem ze SEPSu, z Centra pro politická studia. Já bych chtěl hovořit o něčem, co měl být prioritou pro novou Evropskou komisi a Evropský parlament. Eh, chci eh, napřed položit jednu otázku, pojištění proti čemu. V tomto eh, odborné literatuře se hovoří buď o tom, že je možné vytvořit pojištění proti takzvanému bruselskému dešti, jak se tomu říká, Takže eh, v podstatě by to znamenalo v každém v případě každé mm, hospodářské krize by byl tento fond, který by vyplácel po určitou dobu eh, to pojistné pro nezaměstnané. A potom ten další návrh, který také v této souvislosti existuje, je to, že by se pokrývaly pouze ty velké krize, ty velké ekonomické šoky a že by eh, jinak ty běžné věci byly eh, v pravomocí čínských států, takže by to bylo pouze doplnění těch národních eh, systémů pojištění, že by to bylo, mohli bychom to převést k tornádu. A ta hlavní myšlenka, která zatím vězí, je to, že jde o to, jak pokrýt ty náklady v případě recese, pokud ta recese pokud v případě recese zrůstne zaměstnanost o 4%, tak potom ty náklady jsou dvojnásobné. A jak to funguje? Tady to můžete vidět v té mé prezentaci. V tom prvním případě by to znamenalo, že ten Evropský fond by pokrýval ehm, dávky v nezaměstnanosti, pokud to stopne nad určitou úroveň. Tady jsme eh, nastínili ten eh, model. My si myslíme, že by ty dávky nezaměstnanosti měly být v případě krátkodobé nezaměstnanosti a to eh, v okamžiku, kdy ta míra stoupne nad určitou úroveň, ta úroveň by se odvíjela od té dlouhodobé míry krátkodobé nezaměstnanosti. Tady máte tři linie, kolik případů, nebo kdyby se to aplikovalo v roku 2000, jak by to tedy probíhalo, ten eh, případ. V tom prvním případě by bylo potřeba intervenovat 161 krát a to by se spustilo, pokud by ta krátkodobá zaměstnanost byla více než 3%. Ten eh, fond, který by hm, mohl vyplácet ty dávky v případě vzrůstu hm, na 4%, tak vlastně v zaměstnanosti by potom musel zainterovat 90krát a tam případ toho tornáda, to by byly ty řít, eh, či případy, ty, ty by se vyskytly jenom 40krát. Tady eh, vidíte na obrázcích, jak by to fungovalo v případě Estonska a Řecka. Ten fond by musel zasáhnout v Řecku během té velké recese. A ten příspěvek by eh, se rovnal eh, procentu HDP každý rok téměř. Ten případ Estonska je zajímavý, protože tady se ukazuje, že ta velká recese není jediná, jediný jev, který je na tom zajímavý. Eh, ty procesy se vypláceny jenom v roce 2009 2010, ale také v roce 2003, kdy tam byla menší krize. Teď přecházím k těm výhodám a překážkám takového typu eh, pojišťovacího fondu. Eh, výhoda je v tom, že je to politicky proveditelné, je to rozhodně lepší než nějaký obrovský fond eh, pro všechny dávky nezaměstnanosti na evropské úrovně. Eh, mohlo by to fungovat eh, s velmi mm, malým objemem prostředků. V roce 2009, kdy by bylo potřeba nejvíce těch peněz vyplatit, by to představovalo asi 30 miliard, což je 0,3 HDP a přitom by to mělo velký dopad v těch postižených zemích. A také by to byl fond, který by dobře eh, fungoval bez větších eh, problémů. Vždycky, když by ta míra nezaměstnanosti stoupla na určitou úroveň, tak by se automaticky vyplácely ty prostředky. Další výhodou by také bylo to, že tento fond by mohl probíhat ruku v ruce s určitou konvergencí těch národních systémů vyplácení dávek nezaměstnanosti, protože mm, víme, že ne všude to funguje. Stejným způsobem některé mm, státy to mají jako stabilizátory, některé jako ne. Samozřejmě, ale že by tak, také bylo spojeno s určitými překážkami. Ehm, muselo by to být povinné, aby se tím nemus, nemohli někteří volit. To Eh, podle toho, jestli je to pro ně výhodné nebo ne. Kdyby to nebylo povinné, tak eh, by eh, si tu možnost volili pouze ti, kteří jsou na tom nejhůř. Potom je tady samozřejmě také obava z toho, že by ty transfery byly trvalé, ale podle nás to není odůvodněná obava, protože Dříve nebo později eh, se každý stát potýká s velkými šoky, eh, se vzrůstem nezaměstnanosti. V 90. letech by například eh, se to stávalo i na Dánsko a Švédsko a dneska si nikdo nemyslí, že to jsou státy, které by měly větší problémy a ty přitom také na začátku 90. let se prošly velkou krizí. A teď ještě dvě minuty abych eh, mm, se zmínila o systému, který mají ve Spojených státech. Podle nás to není vhodný model pro Evropskou unii, a to proto, že eh, pojištění pro případ nezaměstnanosti tady bylo zavedeno na federální úrovni, protože panovala byla z toho, že by jednotlivé státy se mohly uchylovat sociálnímu dumpingu. Ehm, Nicméně v Evropě něco takového existuje už více než 100 let, kdy eh, přestože si to každý stát dělal sám, tak vznikly víceméně eh, podobné systémy. A eh, ve Spojených státech mají také určitý manévrovací prostor, protože kongres například může povolovat v naléhavých případech prodloužení vyplácení dávek. A my si nemyslíme, že by například Evropská rada mohla reagovat takto rychle v případě nějakých závažnějších recesí. Jedno z našich doporučení ale bylo inspirováno tím americkým systémem a sice to je, čemu se říká eh, odměřování nebo rating na základě zkušeností, to znamená, že v každém takže eh, stát by měl možnost si půjčovat z toho fondu v případě nějakých krizových situací, ale samozřejmě pod podmínkou, že by později ty peníze eh, vrátil čímž by se také vyhnuli té obavě z těch trvalých transferů. A moje poslední poznámka se týká kombinování takového systému s jinými. Dávky v nezaměstnanosti jsou samozřejmě velmi dobré, ale fungují mnohem lépe, jako pokud jsou zkombinovány s dalšími politikami na pracovním trhu. Takže vytvoření toho Evropského fondu pro pojištění v nezaměstnanosti by mohlo být propojeno s dalšími institucemi, které fungují na pracovním trhu. Děkuji a e, nyní dávám slovo panu Dolsovi a Neumannovi. Děkuji, já začnu naši prezentaci. Především děkuji na, za pozvání na toto malé slyšení chci říci, že to, co budu prezentovat, eh, je také výsledkem výzkumné činnosti, Je to nový výzkum, který rozšiřuje naši právo. Týká se to především simulačního období, ale také různých alternativ systému zabezpečení proti nezaměstnanosti. Než se pustím do naší studie, tak bych chtěl krátce představit možné systémy takovýchto a, pojištění proti nezaměstnanosti. Takže buď to tento systém může částečně nahradit, anebo doplnit národní systém. Můžeme mít základní pojištění, kde je určitá úroveň garantována, a potom také můžeme mít systém, který jenom navýší v případě dlouhé recese účinky státního pojištění. To byl příklad Spojených států. Co se týče financování, tak to může být na základě anebo ne na základě toho ratingu podle zkušeností. Teď co se týče dávek, tak buď to, to můžou být dávky stálé, anebo s nějakou událostí spojené. První případ znamená, že tady máme systém pojištění, který je stálý, zatímco druhý případ znamená, že takovéto dávky by začaly být vypláceny pouze v případě zásadní hospodářské krize. Takže buď to máme základní pojištění, nebo rozšířené pojištění, nebo připojištění, ale také pojištění, které by platilo pouze v určitých událostech. Pokusím se tyto systémy srovnat. Co se týče základního pojištění, tak tam by se dalo říci, že stabilizační efekt je časově omezený. Bude se tedy týkat pouze cyklické nezaměstnanosti takže jeho účinek se sníží v dlouhých recesích. Co se týče připojištění, tak tyto dávky naopak pomůžou v dlouhých recesích. A co se týče dávek, které jsou spojené s určitou událostí, tak to vlastně začne platit v momentě, kdy se nezaměstnanost dostane nad určitý rámec. A teď, co se týče redistribuce, tak eh, u toho základního systému taková stála redistribuce skutečně neexistuje, protože se to týká cyklické nezaměstnanosti. Co se týče těch rozšířených dávek, tak to riziko redistribuce může být vyšší, pokud se budou týkat eh, tyto příspěvky také strukturální nezaměstnanosti. Jenom velice stručně ještě k dalšímu bodu, otázka morálního hazardu. V podstatě u základního systému se může stát, a je, ale je to omezená možnost, že vlády by a, o, otálely s reformami, ale je to omezené, protože by stejně nakonec nesly jejich náklady. Otázka ovšem je, jestli to podporuje vládu v tom, aby prosazovala aktivní politiku práce na trhu. A také otázka je, kdo ponese uh, náklady dlouhodobé nezaměstnanosti. Je také docela možné, že na základě takovéhoto nového systému by se stalo, že vlády se budou snažit méně vkládat peněz do svého státního systému. Co se týče základního nezaměstnanosti, tak základního systému a pojištění proti nezaměstnanosti, tak ten morální hazard může být omezený, ale hovoří se o něm i v oblasti akademického výzkumu. A v rámci své analýzy se snažíme zjistit, co by se stalo, kdyby byl zaveden v roce 99 takovýto základní systém pojištění. Tedy je to retrospektivní analýza od roku 99 do roku 2013. A výsledky této simulace jsou takové. My jsme především očekávali, že 50 ztracených příjmů budou nahrazeny tímto pojištěním a že ten systém bude nastaven tak, aby byl na evropské úrovni, nikoli na úrovni jednotlivých států, příjmově neutrální eh, mezi lety 2000 a 2013. S tím, že eh, celkový příspěvek by byla eh, daň z platu na úrovni 1,6 s tím, že celkový objem by byl 49 milionů euro během těchto let. A potom jsme také zvažovali alternativní scénáře. Za prvé tedy sazby, které by odpovídaly zkušenosti s jednotlivými zeměmi. To byla jedna možnost. Druhá možnost byla přizpůsobení následně těchto a, příspěvků, kolik to pojištění bude stát. A za třetí jsme se dívali také na situaci, kdyby toto pojištění začalo fungovat jenom ve chvíli kdy se něco stane. Já vás přeruším, jsem velice rád, že se snažíte minimalizovat eh, délku svého vystoupení, ale mluvíte strašně rychle a i tlumočníci musí být schopni vaše vystoupení usledovat. Děkuji. Já budu pokračovat ve výsledcích této simulace. A začnu tím, čeho se bude týkat takovéto, nebo čeho by se týkalo takovéto pojištění v letech 2000 až 2013. Tady na modré křivce vidíme vývoj nezaměstnanosti v Řecku, Irsku, Španělsku a Německu v jednotlivých letech. Tyto čtyři členské státy eurozóny bereme jako určitý příklad toho, že existují různé trendy vývoje nezaměstnanosti v tomto období. Například v Německu nezaměstnanost stoupala do roku 2005 a v té době byla druhá nejvyšší v eurozóně, zatímco v dalších členských státech v té době byla nezaměstnanost poměrně nízká. A potom začala velká recese. A v některých členských státech výrazně narostla nezaměstnanost, jako třeba v Řecku, Irsku nebo ve Španělsku, zatímco a v podstatě konstantně klesala v Německu. Tady oranžově vidíme ten základní systém pojištění, který by se týkal cyklické nezaměstnanosti a zjišťujeme, že u dlouhodobých recesí narůstá počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří by neměli nárok na takovéto pojištění, čili následně pokrytí tímto pojištěním klesá. Podívejme se na rozpočtové a finanční toky. Na tomto grafu vidíme roční příspěvky během období této simulace a První výsledek je, že většina členských států by byla čistým přispěvatelem v některých letech a v jiných letech by to bylo naopak. To platí třeba pro Německo, které by bylo čistým příjemcem v roce 2004 a 5. Teď tady máme minus 5% HDP ve Španělsku až 0,4% v Nizozemsku, jakožto čisté příspěvky, ale na druhou stranu máme některé členské státy, které by vlastně stále byly čistým přispívatelem. To by platilo pro Rakousko nebo Nizo, Nizozemsko, nebo naopak čistým příjemcem, což by platila pro Francouzsko, Litvu a Španělsko. S tím, že ale nesmíme zapomínat na to, že je to simulační období pouze 14 leté a že výsledky by mohly vypadat úplně jinak, kdybychom se pustili do delšího období. Cílem tohoto programu by pochopitelně bylo posílit makroekonomickou stabilitu v eurozóně a zajistit z centrální úrovně automatickou stabilizaci příjmu. A zjistili jsme, že takovýto program by nejspíš v roce 2009 absorboval velkou část zažitého šoku. Ze simulací vyplývá, že 36 nezaměstnanosti a e, snížení příjmu by mohlo být absorbováno právě tímto programem na úrovni eurozóny. A kromě toho z tohoto grafu také vyplývá, že ty členské státy, které byly během krize nejvíce postiženy, jako třeba Řecko, Itálie, Italsko, Portugalsko a Španělsko, by byly schopny na začátku této krize absorbovat velkou část tohoto šoku. Ale jak už zmiňoval kolega Neumann, protože se tento program soustředí na cyklickou nezaměstnanost, tak ten stabilizační účinek by časem padal v následujících letech. A to právě díky tomu, že by se zvyšoval počet dlouhodobě nezaměstnaných. Kromě toho jsme se také zamysleli nad různými variantami tohoto systému základního pojištění, kde jsme třeba eh, snižovali různé sazby, anebo jsme vytvořili program, kde by příspě, kdyby dávka představovala 50 průměrného příjmu v daném členském státě. Zjistili jsme, že tady existuje určitá rovnováha mezi automatickou stabilizací na jedné straně a redistribucí na straně druhé. Jinými slovy, tedy čím méně štědrý systém je, tak tím méně stabilizuje. teď ty různé mechanismy pro upravování sazeb, buď to na základě zkušenosti, nebo zpětné. Tady, když se podíváme na úroveň členských států, tak zjistíme, že tyto příspěvky by se velmi lišily v jednotlivých členských státech kvůli různým trendům v nezaměstnanosti. Ale asi nás nejvíc zajímá, jak by to vypadalo s kumulativními čistými příspěvky, kdyby byla přizpůsobena v některých chvílích úroveň příspěvku, a to právě na základě minulých zkušeností a čistých výsledků na úrovni členských států. Takže tady máme kumulativní čisté příspěvky. Máme tady modrou základovou čáru, kdybychom měli stejnou sazbu po celé Evropské unii. A potom tady máme dva mechanismy, na základě kterých by se časem přizpůsobovaly úrovně příspěvku v jednotlivých členských státech. A my jsme zjistili, že takovéto mechanismy jsou schopny omezit transfery mezi jednotlivými zeměmi na základě automatické stabilizace. Fungovalo to v některých členských státech, ale ne všude. A to z toho důvodu, že sazba příspěvku, která vychází z minulého období a není uh, upravena o minulou zkušenost, se projevuje až s určitým spožděním. A teď různé druhy různé druhy těchto pojištění. Pokud se zvýší třeba pojiště, e, nezaměstnanost o jeden rok, o jeden, o jeden pardon, procentuální bod roku, to máme zeleně, to je první scénář, anebo dva roky, to je B, anebo pokud se o jeden procentní bod zvýší oproti třem letům, tak to je možnost C. Takže tady máme tři různé systémy toho, kdy se začne vyplácet toto pojištění na základě těchto různých scénářů. A pravděpodobně nejklíčovým, nejklíčovějším výsledkem této analýzy bylo, že by se omezily transfery mezi jednotlivými zeměmi a že by se tyto transfery zaměřily na ty členské státy, které nejvíce postihuje narůstající nezaměstnanost. Francie třeba je čistým příjemcem v tom základním scénáři by se najednou stala čistým přispěvatelem ve dvou z těchto tří typů kontingentních um, dávek. Co když se podíváte na Španělsko, tak v té základní situaci by Španělsko bylo čistým příjemcem každý rok. Nicméně na základě tohoto systému by Španělsko bylo čistým příjemcem do roku 2007 a potom ne, pardon, čistým přispěvatelem do roku 2007 a pro roce 2008 by bylo čistým příjemcem. Teď, abych zhrnul tyto výsledky. A společný program pojištění proti nezaměstnanosti v eurozóně by mohl působit jako automatický stabilizátor a mohl by posílit evropskou politiku v této oblasti. Takovýto program by pravděpodobně a jeho zavedení by nestálo tolik, zhruba 49 miliard euro za rok během toho simulačního období 2000 až 2013. Stála redistribuce není, závisí to pochopitelně na trendech, s tím, že problémy této redistribuce by se právě mohly upravit tím, že by se upravily sazby v jednotlivých členských státech na základě minulých výsledků. A nebo tím, že a by toto pojištění začalo platit až v určité situaci. To je z mé strany zhruba všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát vám všem. To je tedy studie, která byla vyžádána tímto výborem. Ještě nemáme tolik, už nemáme tolik času na diskusi ale v každém případě bych ráda dala možnost těm, kteří chtějí položit otázky, vystoupit. Pan Beck chtěl něco říci za skupinu EPP? Ne. Dobrá, to potom Juta má slovo. Především mnohokrát děkuji za informace a za prezentaci. Je pravda, že v roce 2008 jsme neměli žádné takovéto konkrétní evropské pojištění proti nezaměstnanosti. Mně se úplně ten termín mimochodem nelíbí, protože musím říci, že u nás eh, to trochu vyvolává nepříjemné reflexy v Německu. Pochopitelně to je spíše náš problém než váš problém. Myslím si, že se vám podařilo pojednat ústřední body a teď asi bude důležité se tím zabývat dále. Vy jste ukázali, že tady jsou bohatší státy, které které by na tom těžily, kdyby se zavedl takovýto systém. Já jsem se dívala na čísla pro Německo a některé studie říkaly, že že bohaté Německo by eh, právě vytěžilo na situaci, kdy je nízká nezaměstnanost. V tomto případě můžeme hovořit o evropském systému solidarity, který by znamenal, že by to sebou neneslo dodatečné náklady pro podniky nebo pro eh, rozpočty států. A přitom by to nějak nezasahovalo těch národních systémů, protože ty jsou tak eh, rozdílné. A kromě toho eh, tady ještě existuje příležitost toho, že bychom mohli na evropské úrovni mít eh, jakési minimální standardy, eh, a tady ta otázka, aspoň pro mě, eh, je, jestli eh, jsou tady také určité náklady toho, že by existovaly velké příjmové rozdíly mezi členskými státy. Takže bylo by dobře mít v této oblasti, tedy v pojištění nezaměstnanosti, mít nějaké minimální standardy. A další otázka a to vždycky zdůrazňují kritici Evropy, e, s tím, že by docházelo ke zneužívání. Vy jste tady hovořil o té obavě se stálých transferů. Jak vysoké vidíte to riziko, že by mohlo docházet k tomu, jak by tomu šlo zabránit? Uh, Děkuji. Ještě umožníme druhou otázku a potom dostanete možnost odpovědět. Marian Harken dostává slovo za ALDE. Prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji také oběma nebo všem řečníkům. Bylo to velice zajímavé a určitě je to inspirace k dalšímu uvažování. Vždycky je užitečné vidět takovéto simulace a moci si učinit určitý přehled o tom, jaké tyto věci budou mít důsledky, protože občas máme dobrý nápad, nebo si myslíme, že máme dobrý nápad a, a potom si uděláme simulaci, zjistíme, jaký bude dopad a ten dopad není tak pozitivní, jako jsme původně předpokládali a někdy je to zase přesně naopak. Takže v každém případě mnohokrát děkuji za tuto užitečnou diskusi. Já do této diskuse vstupuji s tím, že se v této oblasti příliš neorientuji a mám na vás pár otázek. Myslím si, že stojí za to zmínit obavu z automatických transferů, které jste zmiňovali, což předpokládám je automatická reakce na takovýto návrh. A myslím si, že první z vás První kolegyně hovořila o tom, že pokud ten časový rámec bude dostatečně dlouhý, tak ke stálým transferům dojde pouze v minimální, jestli vůbec v nějaké podobě. Na to se musíme podívat ještě podrobně, ale myslím si, že to je důležitá věc. A poslední řečník v závěrech své prezentace hovořil o tom mechanismu úpravy sazeb na základě předchozích výsledků. Předpokládám, že kdyby si to celé přečetla, tak to lépe pochopím, ale možná bude jednodušší, když to vysvětlíte. Jaký by byl dopad tohoto mechanismu? Já mám ještě hodně dalších otázek, ale musím říci, že to spíše v tuto chvíli zatím studuji, takže možná se na vás obrátím později. Ale v každém případě děkuji za zajímavé prezentace. Pan Mann, prosím. Děkuji. Já si myslím, že je dobře o tom tématu diskutovat z toho pohledu, co nás to stojí, když tady žádné společné evropské řešení nemáme. Myslím, že je to také zajímavé pro ty nové kolegy parlamentu, kteří by mohli vždycky říkat, že by bylo nejlepší Evropu zrušit, ale já si myslím, že to ne vždycky tak to funguje. Eh, to je trend, který je možná v některých zemích velmi populární a já si myslím, že se nám to podaří změnit Eh, v souladu s tou myšlenkou Žána Kloda Junkera, že potřebujeme nové nástroje, že potřebujeme eh, přidanou hodnotu, ale měli bychom se také zaměřit na proveditelnost těchto opatření. A to teď je otázka na všechny experty. Pokud bychom měli mít takovéto společné pojištění, nemuseli by se přizpůsobovat ty národní systémy nějakým způsobem, nebo ten systém zprávy na národní úrovni, nemuselo by se to nějakým výrazným způsobem proměnit. Chtěli bychom mít eh, jednotný pracovní trh. A víme, že ti sociální partneři přitom ale pořád eh, eh, nefungují na té celoevropské úrovni. Mají spíše zkušenosti z těch národních států. Neexistuje tady teď nebezpečí, že by na základě toho mohla vzniknout nová transferová unie. Jutta Steinrecht má pravdu, že už máme nástroje na vyrovnání těch sociálních rozdílů. Máme Evropský sociální fond, máme eh, Evropský fond pro globalizaci, máme e FRD, máme celou eh, řadu již nástrojů, které by mohly eh, pomoci v těchto situacích. Takže tady možná hrozí určitá rizika, že by ta, posí, ta sociální dimenze byla posílena já doufám ale, že to potom nebude znamenat, že ty členské státy si řeknou, tady to je všechno vyřešeno, my už se nemusíme dál snažit a za nás to někdo zaplatí. Takže myslím si, že hlavní je využívat toho stávající, stávajícího instrumentáře, který již máme k dispozici. Kdybyste se k tomu mohli vyjádřit, tak bych vám byl velmi vděčný. Okay, you can... Dobře, děkuji. Tak možná bychom mohli se pokusit tedy začít odpovídat na tyto dotazy. Děkuji vám za všechny poznámky a otázky. Já teď budu eh, reagovat eh, v opačném sledu. Nejprve tedy odpovím na to, co zaznělo nakonec. Naprosto souhlasím s tím, že ta eh, proveditelnost nebo implementace je tady nejdůležitější. Pokud se máme rozhodovat o tom, jestli máme zavést nějaký celoevropský systém pojištění pro nezaměstnanost, Myslím, že to má před sebou ještě dlouhou cestu. Myslím, že asi by bylo, by si to vyžadovalo určitou harmonizaci eh, institucí eh, na pracovním trhu. Není to nic, co by bylo možné zavést eh, ze dne na den, ale pak chci říci, že ty stávající nástroje, které už v Evropské unii máme, nejsou automatické stabilizátory v případě krizí. Eh, a to se týká i těch eh, dalších nástrojů, které mají ten, eh, tu cyklickou povahu, ale mají být nasazovány pouze v určitých případech. To jsou všechno mechanismy, které mají ten konjunkturální, mají konjunkturální aplikaci. A proto e, není možné v tom případě hovořit o e, automatických e, stabilizátorech. A proto možná ta měnová unie e, je atypická a liší se tím od jiných měnových uní, kde všechny tyto věci na té centrální úrovni existují. Ale i přesto ehm, je pochopitelné, že tady existuje to riziko morálního hazardu za prvé nebo vzniku té stále transferové unie. To jsou všechno věci, o kterých tady diskutujeme v té naší studii ehm, je potřeba se tím zabývat a podrobně to zanalizovat. Potom tady eh, byla otázka, abych se vysvětlil ten mechanismus klobek toho a také experience rating, což eh, eh, se týká těch příspěvků, které by členské státy do toho fondu musely platit. To by nebylo stejné samozřejmě pro všechny členské státy. Ten příspěvek by se měřil podle toho, kolik těch transferů se vyplácí v jednotlivých zemích. Takže o to by se to odvíjelo, a, aby eh, ten eh, efekt byl neutrální. To by mohl být mechanismus, který by vedl k tomu, že by ty transfery mezi státy byly eh, v době, kdy nejsou krize, velmi omezené. Další věc, která tady zazněla, to přerozdělení, to se velmi těžko odhaduje, protože eh, ty systémy ve členských státech jsou velmi rozdílné. A tento systém eh, vlastně nemá je nahrazovat eh, a velmi těžko se tedy říká, jaké by byly ty náklady, protože bychom se museli pečlivě zabývat tím, jak v každé zemi funguje systém vyplácení dávek nezaměstnanosti. To se rozhodně, mm, to je velmi obtížné eh, vyhodnotit. Co týče toho rizika zneužívání, tady bych mohl říci, že by si to rozhodně vyžadovalo určitou minimální harmonizaci Eh, z hlediska fungování pracovního trhu. Eh, Děkuji. Prosím, máte slovo. Ano, já bych také chtěla poděkovat za všechny dotazy a pokud se nám nepodaří na všechny odpovědět, tak nám prosím ještě pošlete e-mail a velice rádi tyto dotazy zodpovíme, protože tato práce je nesmírně důležitá. Takže, co se týče toho případného zneužívání, myslím si, že v případě tohoto systému je ta možnost zneužívání velice omezená. Bude to v podstatě zajištění nebo pojištění, bude tam vlastně 27-28 systémů, a je tam velice omezený manevrovací prostor pro nějaké zneužití. Dále, co se týče minimálních požadavků, myslíme si, že Ideálně by zřízení toho fondu mělo vést také ruku v ruce s eh, koordinací eh, a mělo by to vést k alespoň minimální harmonizaci. A také vidíme, že ty systémy eh, dávek v nezaměstnanosti jednotlivých členských států nejsou schopny se vyrovnat s těmi situacemi a v každé zemi také se s tím dokážou vyrovnat jinak. V jiné, zemi je to lepší, v jiné horší. Co se týče těch stávajících fondů, ty rozhodně nestačí. Máme zde Evropský sociální fond, eh, EGAF, eh, Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Ty se mají vyrovnávat s různými strukturálními změnami velkých firm. Eh, měly by se řešit například delokalizace firm. Ale my zde navrhujeme to, abychom řešili cyklické problémy, cyklické nezaměstnanosti. Takže my to vlastně chceme doplnit, nechceme, to, nechceme něco naprosto změnit. Uh, a potom ta otázka, jaké by byly náklady z neexistence společného evropského postupu. Myslíme si, že tyto náklady by byly vysoké, zejména v případě nějakých katastrofických událostí, e, třeba jako byla ta velká krize v uplynulých pěti letech, nebo jako byla krize na začátku 90. let a to byly krize, které postihly nikoli pouze Jižní Evropu, ale i jiné země. A myslíme si tedy proto, že tento systém, tato koordinace mezi jednotlivými systémy členských států je cestou, kterou se máme vydat. Myslím si, že téměř každá členská, eh, každá evropská země má určitý systém sociálního zabezpečení, který řeší problémy krize, ale pokud dojde k opravdu hluboké krizi, kde je dlouhodobá zaměstnanost, velká nezaměstnanost, eh, eh, rozpočtová, rozpočtová omezení a tak dále, tak po potom je tak velký tlak na to, aby se snižovaly dávky v nezaměstnanosti, je příliš velký a přitom je to zrovna období, kdy jsou tyto dávky velice zapotřebí, takže si myslíme, že by to bylo užitečné. Děkuji, říká předsedkyně a já se obávám, že další už nebudou mít čas na reakce ani na dotazy, protože nás ještě čeká jeden bod na pořadu jednání, který dnes musíme zvládnout. Takže bych vám chtěla všem poděkovat za zapojení do této rozpravy a také děkuji za výsledek, který jste zde dnes prezentovali. Děkuji tedy všem třem. Byla to paní Ilaria Mesely, pan Matias Dols a pan Dirk Neumann. Všechny ty texty, všechny ty prezentace, včetně čísel, které jsme dnes viděli, máte k dispozici v aplikaci e-meeting, takže pokud se podíváte na příslušnou webovou stránku, můžete si znovu vyhledat tyto prezentace a podívat se třeba na ty části, které vás zajímají podrobněji, ale bohužel dnes už se tomu nemůžeme věnovat delší dobu, ale pokusíme se k tomu třeba vrátit někdy v budoucnu v nějakém jiném formátu, třeba nějakým jiným způsobem. Děkuji vám za vaši přítomnost a také vám děkuji za tuto veškerou práci kterou jste odvedli. Děkuji. A teď se dostáváme k bodu 11. Jedná se o zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce pro e, potírání nehlášené práce. Mm-hmm. Máme zde určený harmonogram a proto bych chtěla mm, poprosit všechny, kteří chtějí k eh, tomu dnes hovořit, aby vzali v úvahu to, že dnes nemáme příliš mnoho času, takže vás poprosím, abyste hovořili stručně. Velice eh, vás všechny vítám. Každý máte k dispozici čtyři minuty pro úvodní slova. A pokud mohu, pokud mám správné informace, tak paní Muriel Guin by měla hovořit jako první z GŘ pro zaměstnanost, sociální záležitosti a sociální začlenění. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mám velmi málo času na několik minut, tak si připomenu, že Evropská komise předložila návrh na zřízení této platformy vašemu výboru již eh, v červenci, takže se nebudu vracet eh, k těm aspektům eh, podrobně, které tam jsou a které s tím návrhem souvisejí. To, co bych teď chtěla zdůraznit, jsou tři body. Nejprve chci říci, že teď máme dohodu o společenských dopadech, ale také hospodářských dopadech té nehlášené práce na evropské úrovni. Zejména se to týká eh, toho procesu ukončení dopadu krize, dopadu na pracovní trh, na sociální zabezpečení, na eh, pojištění v nezaměstnanosti, ale také se to týká důchodového systému. Loja, no pardon, eh, férové konkurence a také daňové vyhýbání se placení daní a tak dále. A také jde o společenské dopady, například zaměstnávání žen, což eh, eh, je oblast, která, ve které se vyskytuje hodně nehlášené práce. Podle Eurobarometru eh, každý desátý člověk si pořídil buď zboží nebo služby eh, na černo bez eh, placení daní. A také eh, celá řada lidí přiznala, že v minulosti vykonávali nedaněnou práci nebo práci na černo. Za druhé, ještě k těm aspektům návrhu komise, toho, že je potřeba mít nové formy spolupráce na evropské úrovni. Existují e, již různé projekty, které se různě prováděly ve členských státech e, a které e, částečně také spolufinancovala Evropská komise. Takže to není, že začínáme od nuly, ale i přesto jsou tady určité deficity na evropské úrovni. Například panuje nedostatečná spolupráce mezi členskými státy v těchto věcech. Existuje tady určitá nedostatek, není tady holistický přístup. Či některé členské státy mají dobré příklady praxe, ale inspektoři práce nebo ti, kteří eh, mají dohlížet na sociální zabezpečení, na migraci, daňové věci a tak dále, tak na eh, úrovni Evropské unie eh, spolu prostě nespolupracují, neexistuje žádné fórum, které by umožňovalo, aby eh, si vyměňovali své zkušenosti. A potom je tady další faktor, což je to, jak obtížné je pro národní orgány právě identifikovat tyto přeshraniční aspekty nehlášené práce. Ty tradiční mechanismy byly zamýšleny pro evidentně národní systémy a je tady málo znalostí eh, v tom stávajícím rámci o tom, jak to funguje, velmi obtížně se vyměňují informace nebo údaje o rozsahu této činnosti. Takže ta platforma, kterou teď Evropská komise navrhuje, by mohla některé z těchto nedostatků odstranit a třetí bod, o kterém jsem se ještě chtěla e, zmínit, je to, že je evidentní, že v rámci této nové formy spolupráce na evropské úrovni je potřeba navázat spolupráci s různými aktéry, samozřejmě na národní úrovni, jak už jsem říkala, je potřeba pracovat s různými eh, institucemi v oblasti kontroly, prevence, a tak dále. Ale kromě toho je také důležité eh, spolupracovat se sociálními partnery, které v některých českých státech eh, eh, mají přímé kompetence vůči těm kontrolním orgánům. Některé dobré příklady praxe již byly v některých členských státech identifikovány. A kromě toho je potřeba pracovat také s institucemi Evropské unie, které Eh, už mají velmi zajímavé poznatky, jak, což by mohlo umožnit, aby ta platforma začala svou práci eh, na dobrém základě. Eurofund, eh, ta, také Lisabonská agentura pro bezpečnost práce, Mezinárodní organizace práce, tady už jsme navázali spolupráci jde o provádění eh, inspekcí eh, práce v různých členských státech. To všechno eh, bude klíčové pro navázání dobré spolupráce. Bude potřeba pracovat více koordinovaně, to se také odráží v našem návrhu, například tak, že bychom chtěli, aby členské státy měly dobře koordinované rozhraní. A proto je důležité mít to jednotné kontaktní místo. Tím skončím, protože ty čtyři minuty už jsem vyčerpala. Myslím si, že to je klíčem k lepší strategii na evropské úrovni. Ta by měla spočítat té kombinaci mezi posilnou spolupráce na jednak národní úrovni a také na té celoevropské úrovni. Thank you. Děkuji. A nyní pan Juan Menendez Valdez, ředitel nadace Eurofond. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji, že naše nadace Eurofund, nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, má se také možnost stručně prezentovat informace, které se toho týkají. E, provádíme výzkum, e, už jsme vlastně začali v minulých letech. Týká se to třeba vysílání pracovníků, e, nezákonného obchodování s lidmi a tak dále. A mm, možná, že dvě zprávy které jsou takové nejzajímavější pro tuto politickou debatu, eh, je jedna, tedy databáze, která se týká opatření, jak potírat nehlášenou práci. Zde máme sbírku 186 metod eh, z 33 zemí a je to například, stíl, je to tedy nástroj pro sdílení informací, pro sdílení osvědčených praxí a ukazuje se, jaká opatření už byla zavedena, jaká byla vyzkoušena, eh, je zde také hodnocení k dispozici a také se zde hodnotí účinnost a efektivita. Tento nástroj je také k dispozici na internetu, můžete si tam vyhledávat podle jednotlivých zemí, podle jednotlivých eh, cílových skupin a také, co je nejdůležitější, můžete vyhledávat podle jednotlivých druhů opatření. Eh, snažili jsme se Eh, vyhledávat taková ta, nejenom ta odrazovací opatření, jako eh, různé daňové postihy a tak dále, ale zejména prevence, různé kampaně osvětové, eh, sdílení, zvyšování informovanosti. Takže chceme tu politiku byče nahradit trošku, ale chceme vlastně zároveň ji posílit a zároveň chceme zde mít i tu politiku cukru, a chceme tím tedy zlepšit dodržování právních předpisů. V posledních letech vidíme, že dochází ke změnám v postupech, které uplatňují jednotlivé členské státy a také jsme zkoumali i kandidátské země. Ta odrazující opatření ta zůstávají vlastně těmi hlavními opatřeními. Jsou tam různé postihy, penále, to jsou, to jsou nejčastěji používaná, ale používají se i další opatření. Záleží to také na jednotlivých členských státech, jaká opatření zavádí. Jaká jsou taková klíčová ponaučení, které můžeme mm, extrahovat z tohoto výzkumu? Samozřejmě vidíme, že to záleží na jednotlivých problémech v členských státech. Vidíme také, že máme některé členské státy, eh, kde je spíše tedy eh, řádná zaměstnanost, eh, jiná je, kde je spíše ta nehlášená práce. Některé, v některých zemích jsou také rozdílné trendy. Vidíme, že se někdy na to klade příliš malá pozornost, na to, aby se dodržovaly tyto právní předpisy a docházíme k názoru, že také zde není dostatečná výměna eh, vzájemných eh, osvědčených postupů, informací. Myslíme si, že by bylo dobré také lépe ohodnotit stávající opatření. Chceme také ohodnotit to, zda ta opatření plní své cíle a jaké jsou vlastně ty konkrétní cíle těch opatření. Také bychom chtěli dobré hodnotící eh, systémy. Musíme si také uvědomit, jaké systémy se používají a jaké kombinace opatření jsou vlastně nejefektivnější v jednotlivých zemích. Toto všechno jsme zkoumali, na to všechno jsme se soustředili a myslíme si, že ten návrh komise je e, dobrý. Soustředí se tedy na předcházení nehlášené práce a odrazování od ní. Veliká část se sou, vlastně souvisí i s naší prací. Chtějí zlepšit analiz, analytické nástroje, chtějí také zlepšit e, celkově ty databáze informací a skutečností a faktů, které se toho týkají Chtěli jsme se také zabývat toho, jak vlastně ty databáze přeměnit v takové interaktivnější eh, možnosti sdílení informací. Takže možná také komise by s námi mohly spolupracovat. Také eh, chceme, aby zde byla dobrá koordinace, ale zároveň, aby se nepřekračoval mandát. Máme zde také eh, rozpočet Myslím si, že pokud bychom měli hrát eh, aktivnější úlohu a pokud by ta databáze měla být aktivnější a interaktivnější, tak by to asi vyžadovalo větší podíl rozpočtu eh, prostředků. Během konzultačního postupu jsme také vzali v úvahu to, co navrhoval Evropský parlament, o tom třeba, že Evropská, o tom, jak by měla vypadat ta Evropská platforma, Myslím si, že spíše komise tedy by se měla eh, toho, eh, zhostit tohoto úkolu. My se spíše budeme soustředit na ten výzkum a splníme tuto část úkolu, který nám spíše náleží. Děkuji. Teď pan Nils Trampe, který se zastupuje Business Europe. Jste předsedou eh, pracovní skupiny pro průmyslové vztahy v rámci Business Europe. Ano, děkuji. Já bych nejprve na úvod Eh, se trochu představil. Představuji Business Europe, který zastupuje miliony eh, firm v Evropě, které jsou tedy hlášenou, nebo které mají tu hlášenou práci, hlášené pracovníky. A samozřejmě velice nás znepokojuje to, že jste nekalá soutěž, nekalá konkurence, protože v Evropě je tolik firm, které pracují v rámci té nehlášené práce, jste spoustu nehlášených pracovníků a proto vítáme návrh, abyste byla zřízena tato evropská platforma. Nicméně, Nedomníváme se, že postačí zřídit takovou evropskou platformu. A teď mi dovolte navrhnout některé konkrétnější věci, které podle našeho názoru chybí v návrhu komise. Uvedu některé příklady a budu vlastně vycházet i z toho, co Evropský parlament sám říkal ve svém usnesení z ledna 2014. Hovořilo tam o tom, že nestačí pouze ukládat penále a sankce a pokuty a zlepšovat spolupráci mezi úřady. To samozřejmě všechno je zapotřebí a vítáme to, ale zároveň je třeba zřídit takové klima, nebo vytvořit takové klima v té společnosti, které eh, vlastně nebude eh, dobrým podhoubím pro nehlášenou práci. Aby to vlastně v Evropě vůbec eh, jaksi nebylo lákavé. A pokud to klima zde takové nebude, tak stále eh, budeme svědky toho, že v Evropě je velký počet nehlášených pracovníků. To, byl ten první, to byla první věc. Druhá věc, která podle mého názoru chybí v návrhu komise, je to, že eh, platforma by zcela jistě měla analyzovat situaci v Evropě, ale nehovoří se zde o tom, jaká ta analýza má být. My bychom chtěli, kdyby ta analýza se soustředila na to, proč v některých zemích nebo v některých regionech se daří lépe potírání nehlášené práce nebo prevence a v jiných to jde hůře. A myslím si, že ostatní členské státy nebo ostatní regiony se zcela jistě rádi poučí e, z dobrých zkušeností těchto úspěšnějších regionů a mm, my tím také získáme další informace. Tak další věc, to už jste zaznělo, v návrhu se hovoří o tom, že by se měla vytvořit určitá, eh, určitá databáze informací, které lze sdílet. To vlastně už bylo trošku i v té směrnici o vysílání pracovníků a v té eh, donucovací směrnici. Tam se hovořilo o tom, že tyto informace eh, by měly být veřejné, že tam jsou různé vlastně dvoustranné dohody ale chci říci, že tyto dohody je velice těžké nějakým způsobem dohledávat, takže bychom chtěli apelovat na to, že bychom neměli čekat na to, až evropská platforma bude zřízena, pak si vytvoří nějaký pracovní plán a tak dále. My bychom chtěli, aby komise požádala členské státy, aby rovnou teď zveřejnila ty bilaterální smlouvy a dohody, Eh, myslím si, že se z toho můžeme všichni poučit. Myslím si, že rozhodně nemá cenu nějak, nějak čekat nebo čekat třeba, až vstoupí v platnost ta eh, donocovací směrnice, ehm, což bude třeba až za několik let. Dále chci hovořit o takzvané eh, nepravé samostatně výdělečné činnosti. Samozřejmě to je také veliký, velikou hrozbou vůči těm poctivým firmám v Evropě ale samozřejmě mm, my se trošku bojíme, že pokud ta evropská platforma se má zabývat i tou nepravou e, OSVČ, tak se vlastně tím, jak se zbrzdí to potírání té opravdu nehlášené práce a to si myslíme, že je důležitý. Takže myslím si, že tím by se celá ta akce ze strany členských států jak se zbrzdila a to bych chtěl také zdůraznit. Uh, Určitě bych to tam chtěl také zahrnout, ale nemělo by to být důvod toho, aby členské státy eh, pak vlastně jak zpomalili svou práci eh, nebo své kroky eh, k potírání té nehlášené práce. Takže to jsou některé konkrétní věci, které jsem chtěl zdůraznit. Ano, děkuji. A teď prosím paní Vítke Vornek která je právní poradkyní ECOSu, Evropské konfederace odborových svazů. Máte slovo, prosím. Ano, děkuji za slovo. Evropská konfederace odborových svazů vítá návrh vzniku této nové evropské platformy a práce kterou by se měla zabývat a chtěli bychom, aby pro členské státy se tyto úkoly staly povinnými a abyste byl určitý holistický přístup. Jaká máme očekávání? My nechceme, aby to bylo pouze nějakým dalším orgánem, dalším úřadem. Chceme, aby opravdu tato platforma pracovala, aby zde byla dobrá výměna informací, osvědčených postupů, ale také hlavně lepšího vymáhání stávajících právních předpisů, pracovně právních předpisů. Potřebujeme lepší koordinaci, ehm, také lepší nástroje a máme zde například zprávu o e, inspektorátech práce od Evropského parlamentu, kterou se můžeme inspirovat. ECOS žádá například vymáhání směrnice o minimálních standardech, které se týká také inspektorátu práce. Také potřebujeme ještě připravit konkrétní politické kroky. Musí to začít už od školeního vzdělání. A také zde musí být dobrá spolupráce, aby se bojovalo i s přehraniční nehlášenou prací. Pro ECOS je klíčové to, aby všechny členské státy se povinně účastnili této nové platformy. Pokud si opravdu eh, přejeme toho, aby zde byly výsledky v celé Evropě. Musí, nemůžeme se jaksi vymlouvat, že zde není dostatečný právní základ a stanovovat si příliš nízké cíle. Členské státy by se měly eh, v evropské platformě účastnit práce na základě určitého mandátu, a to takovým způsobem, aby ta jejich práce měla efekt pro ECOS, je také naprosto zásadní, aby tam byli i evropští partneři e, zapojeni, jak partneři na evropské úrovni, tak partneři z vnitrostátně úrovní jak už bylo řečeno, sociální partneři mají zásadní roli, spolupracují s vnitrostátními úřady a právě sociální dialog také musí bojovat o mm, potírání nehlášené práce. Pak jsou to také odbory, které eh, chrání eh, pracovníky a jde právě o to, že právě těto nehlášení pracovníci jsou velice často subjektem eh, nebo jsou často podrobováni určitému eh, třeba eh, diskriminačnímu chování. Také už jsme získali určité informace, pardon, už jsme získali určité zkušenosti díky spolupráci. Měli bychom na to navázat a myslím si, že také zásadní, aby Evropská platforma byla nezávislým subjektem. Proto bychom chtěli, aby tam byl zvolený předseda a místopředsedové, aby, to, aby byli tedy voleni, aby tato platforma měla určitý pracovní, každoroční pracovní plán, aby ehm, to fungovalo v tomto zásadě. Také by v této evropské platformě měl být zapojen výbor vrchních inspektorů tu práce, výbor SLIK, a také eh, chceme, aby se sociální partneři rovněž stali členové této platformy, aby mohli hrát tu roli, o níž jsem hovořila před chvílí. Domníváme se, že musíme velice jasně rozlišovat mezi Eh, nehlášenou prací v rámci jedné země a přeshraniční nehlášenou prací. Musíme to na jedné straně rozlišovat a na druhé straně musíme vlastně hledat ty spojnice a hledat eh, další prostředky pro boj s oběmi s oběma těmito nehlášenými pracemi. Je také důležité mít systém rychlé výměny informací, protože velice často eh, vnitrostátní úřady potřebují informace z jiného členského státu velice rychle ten systém, o kterém se hovoří v tomto textu, tedy pouze dobrovolný a zde se ptáme, zda to stačí. Pak jsou zde také, pak, je, pak domnívám se také, že je důležité zřídit jednotná kontaktní místa. Všechny vnitrostátní orgány i sociální partneři, kteří tam budou zapojeni, potřebují um, spolupráci, musí tam být vlastně určité propojení. Také je důležité, aby platforma se týkala i osob samostatně výdělečně činných. E, zatím se vlastně o tom příliš nemluví v těchto úkolech. Takže ECOS e, se těší na silný, ambiciozní text, který se nakonec tedy dostane také do praxe. Děkuji. Děkuji a posledně pan Paul Tusein, který je předseda výboru SLIK, což je výbor vrchních inspektorátů práce už jste byl tento výbor zmíněn. Vy, se, vy jste vlastně členem pracovní skupiny, která se týká i aspektů bezpečnosti, zdraví a ochrany zdraví při práci eh, u nehlášené práce. Prosím. Já bych chtěl první řadě poděkovat za toto pozvání, jsem tím velmi poctěn. Asi bych měl eh, popsat naší organizaci, která má na starosti eh, kontrolu bezpečnosti práce. Eh, jsme združením těch národních orgánů, scházíme se dvakrát do roka, probíráme naléhavé náležitosti. Máme také si plenární zasedání, kde jsou zastoupeny všechny instituce. A v rámci naší pracovní skupiny SLIK Máme také řadu aktivních eh, pracovníků, kteří sledují eh, vývoj v této oblasti, kteří eh, sledují tedy jednak to, co se děje na pracovním trhu a také všechny otázky spojené s bezpečností práce. A i my jsme pro zavedení této nové platformy pro předcházení nehlášené práci my jsme také k tomu připravili stanovisko. Myslíme si, že eh, eh, by to mohlo být užitečné. Víme, že už existuje hodně platform, která, eh, které vznikly pro výměnu informací na evropské úrovni. Kolikrát to členství je omezené, například bych se mohl zmínit o platformě Cibles nebo LSU. A Myslím, že je potřeba využít již ty stávající platformy a snažit se zamezit eh, nedostatkům jejich fungování místo toho, aby se vytvářely nové platformy. Ale co se týče vytvoření této konkrétní evropské platformy pro mm, předcházení nehlášené práci, to si myslím, že eh, už eh, dobře funguje v rámci té pracovní skupiny SLIK, která by mohla sloužit jako takový dobrý příklad pro všechny ty podobné pracovní skupiny. Inspektoráty práce, eh, které jsou, mají povinné členství naší organizaci, nebo ty, které mají na starosti bezpečnost práce, pro ně by bylo komplikovanější vzhledem k tomu, že kolikrát eh, může existovat několik orgánů v těch českých státech, kde působí Také to mohou být orgány, které mají na starosti sociální zabezpečení nebo daňové um, úřady na národní úrovni nebo na úrovni členského státu. A SPOK. O tom bych se také mohl e, zmínit e, a jak e, je možné zefektivnit tu práci. Teď tam byli dva členové, kteří také byli pozváni jako zástupci. I to je jeden ze způsobů, jakým by mohla fungovat ta nová platforma. Tak je možné uzavřít dohodu s předsednictvím a vyslat eh, nějakého experta nebo zástupce. Protože je potřeba pokrýt řadu technických oblastí a to by mělo odrážet to složení eh, pracovní skupiny. Na každé schůzi máme eh, velmi dobře eh, připravený program, kde se vždycky informujeme o tom posledním vývoji podle jednotlivých témat. Máme pracovní skupiny k nejrůznějším tématům. Máme také vlastně skupinu k tomu, čemu říkáme enforcement, vynucení pravidel, kde eh, jsou zastoupeni všichni. V těch dalších případech je to na dobrovolném základě. My vždycky vyzýváme všechny české státy, a potom do toho, které se přihlásí, jde tam o nebezpečné látky, a také přeshraniční eh, vynucování pravidel. A ta poslední pracovní skupina, která byla vytvořena, je pozorovací nebo monitorovací středisko, které se zúčastní účastní některé české státy. Naše zprávy jsou eh, všechny eh, eh, poskytovány našim členům a potom, co se týče rozhodnutí, tak ta jsou přijímána na tom plenárním zasedání. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na vaše zkuze. Ano, děkuji. A nyní pan Georgi Pirinsky za skupinu SAD, který připravuje zprávu, na níž eh, v tomto funkčním odboru parlamentu pracujeme. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve na úvod říci, že jsem velice rád, že jsme si vyslechli tyto prezentace. Všichni si uvědomujeme, že se jedná o složitý problém. Nehlášená práce je opravdu složitý problém, který si vyžaduje to, aby se do řešení tohoto problému um, vložili všichni, všichni, všechny zúčastněné strany. A ten návrh, který přinesla komise, si myslím zaslouží uznání. A tento návrh je zároveň takovým obtížným úkolem. Chceme vytvořit nový nástroj, který bude mít přidanou hodnotu. Bude to jakýsi nový formát, který by měl lépe řešit otázku nehlášené práce. Paní předsedkyně, chtěl bych položit jednu otázku a rád bych, aby se k ní ostatní vyjádřili. Pokusím se eh, tu otázku co nejlépe specifikovat. Mám takovou celkovou otázku a pak ji vlastně budu specifikovat ještě pro jednotlivé panelisty. Chci se zeptat, co si myslí, že by bylo užitečné dostatečně přesně definovat jádro problému. Dovolte mi to ještě vysvětlit. Ve sdělení komise se říká, teď mluvím o tom úplně prvním znění textu komise. Komise tam říká, co považuje za nehlášenou práci. Říká, že to je jakákoliv placená činnost, která je zákonná ze své povahy, ale není ohlášená veřejným orgánům. A berou se samozřejmě v, důvodu, eh, v úvahu rozdíly mezi jednotlivými právními systémy. Takže mm, je tím opravdovým problémem to, že ta práce není ohlášená, anebo to, že není registrovaná Já si kladu tuto otázku, protože ten jev nehlášené práce celá jistě souvisí s nabídkou a poptávkou po zákonných aktivitách. Čili mají, zájmy, pardon, mají firmy zájem o nehlášenou práci a jsou zde pracovníci, kteří jsou ochotní pracovat eh, v této formě nehlášené práce, protože já si myslím, že právě e, to, že ta práce není ohlášená, pak vede k velice e, silným dopadům. Jednak i to nejistá nejisté postavení těch samotných nehlášených pracovníků, přichází o různé mm, přídavky, o různé dávky. Dalším takovým eh, špatným dopadem je nekalá soutěž, o tom hovořil Business Europe, pak to vlastně vede i k dopadům na sociální zabezpečení, vede to i k dopadům na ty místní komunity, které mm, také, eh, kde se také projevují negativní dopady. Takže já si myslím, že tato evropská platforma by se měla zamyslet nad tím, jak regularizovat tuto nehlášenou práci. A e, já mám pocit, že když se o tom hovoříme, tak se na to stále díváme pouze z jedné strany. Hovoříme o potírání nehlášené práce, o boji s nehlášenou prací, anebo o odrazování od nehlášené práce, od předcházení nehlášené práci a tak dále. Takže teď ty konkrétní dotazy. První, na, no, ma, první dotaz mám na paní Guin z generálního ředitelství. Souhlasila byste s tím, že v další interakci s platformou by komise měla velice vážně přeskoumat, o jaký problém se vlastně jedná. Jednak jak prosazovat právní předpisy a jak přísněji, důsledněji prosazovat veškeré právní předpisy, které souvisí s ohlašováním práce, ale pak jste také ještě možné zamyslet se nad eh, opatřeními, které by mohli eh, přispět k tomu, aby ti nehlášení pracovníci se vlastně registrovali, aby se to přeměnilo v řádná zaměstnání. Další dotaz na pana Juana Mendeze Valdeze. Mohl byste se ještě podrobněji vyjádřit eh, k té své politice cukru a byče, o které jste hovořil? Vy jste o tom hovořil pouze stručně. Já eh, se vlastně trošku dostávám k tomu, o čem jste hovořil i v této své fázi otázek. Zda by tedy Eurofund rovněž mohla klást stejný, um, stej, stejnou pozornost jednak na to vymáhání těch stávajících právních předpisů, ale i na to, aby tedy se ta nehlášená práce přeměnila v hla, řádnou hlášenou práci. Další dotaz na pana Trumpeho. Pane Trumpe, vy jste velice silně Eh, představil, jaké mají poctivé firmy obavy z nehlášené práce, jaké jim to činí problémy. Přesto eh, jste eh, trošku naťukl to, že ta hlášená práce v Evropské unii je vlastně velice nákladná. Takže vlastně se z toho dá vyvodit to, že vlastně eh, tam není příliš, že vlastně pokud by se ta eh, eh, že by vlastně, pokud, pokud by tam bylo více té hlášené práce, takže by to vlastně neslo vě, větší náklady, ale já si myslím, že otázka toho, zda ta práce je nákladná, nebo zda, zda tedy ten pracovník mm, sebou nese náklady, nebo ne, to je otázka pro někoho jiného. Mm, to by měli řešit mezi sebou sociální partneři. Pak jste eh, byla paní Varné, která jste zastupovala ECOS. Vás bych požádal o to, abyste se s námi podělila o zkušenosti eh, s snahou regularizovat nehlášenou práci. Třeba jaké máte zkušenosti s, nebo jaké mají zkušenosti s tímto odbory Eh, abychom mohli možná odůvodnit určitou strategii pro tuto platformu, aby tedy platforma jednak eh, mohla odrazovat ty, kteří eh, stále pracují v tom systému nehlášené práce, ať už vnitrostátně nebo v tom přeshraničním um, pohledu. Takže mohla byste pohovořit o vašich zkušenostech nebo o zkušenostech eh, odborů, vnitrostátních orgánů a tak dále a o možnostech, jak překonat tyto velice těžké problémy, které jsou závažné a eh, eh, velice bolestivé. No a pak bych ještě chtěl požádat možná vás všechny nebo i další jste v sále, abychom všichni usilovali o to, aby tato nová platforma opravdu přinesla přidanou hodnotu na evropské úrovni, aby to napomohlo úsilí členských států, sociálních partnerů eh, i dalším aktérům, jako je třeba výbor SLIK. Musíte být vidět, že tento problém řešíme správným způsobem, důsledně a eh, s velkým zápalem. Děkuji, říká paní předsedkyně. Teď nám zbývá ještě 25 minut. Myslím si, že bude dobré, pokud by každý mohl odpovědět stručně, každý z pěti panelistů. A pak uvidíme, zda nám ještě zbyde čas na dotazy nebo komentáře z pléna od ostatních členů výboru. A teď dávám slovo paní Gwyn. Děkuji, pane zpravodaji. K té otázce Eh, o poptávce a nabídce. Již komise provedla hodnocení dopadu, když předkládala ten návrh a myslím, že tam se zohledňuje ten eh, komplex, komplexnost toho jevu a to, že se to může dotýkat eh, různých členských států, že to všechno má několik dimenzí. a že je možné se na to dívat eh, více, méně, více nebo méně hlouběji. My si myslíme, že by bylo dobře vytvořit takové fórum pro spolupráci orgánů členských států, protože takové fórum, jak to eh, už eh, vyplynulo i z poznámek některých účastníků, pořád ještě neexistuje. A víme, že tady jsou různé instituce, které pracují v oblasti prevence a také kontroly. A díky tomu by mohl eh, vzniknout lepší eh, přehled, eh, podrobnější přehled o té situace. Potom ta otázka o týkající se nehlášené práce. I tady by se to mohlo vyhodnotit Eh, lépe. Eurofond, eh, o tom také před okamžikem mluvil. A my se snažíme tady více propojit členské státy, aby více spolupracovali eh, v rámci celé řady partnerů. Jsou to sociální partneři, agentury a tak dále. Nicméně Určitá, určitá činnost by měla dopady na analýzu, na uh, přihlášení té nehlášené práce. A už existují příklady dobré praxe v některých českých státech. I na mezinárodní úrovni se teď provádí určitá práce v rámci Mezinárodní organizace práce, která by také měla vést k předložení návrhu příští rok. To se týká celé černé ekonomiky. A tam eh, se to bude týkat eh, států, které mají velmi odlišné zkušenosti než eh, členské státy Evropské unie. Nicméně eh, v rámci toho se budou řešit eh, ty aspekty nehlášené práce a možná, že potom i na mezinárodní úrovni z toho vzniknou nějaké dopady. Děkuji. Eh, já jsem byl požádán o dodatečné informace o různých přístupech, o tom cukru a byči. Někteří říkají, že musí existovat motivace pro to, aby eh, někdo tu práci přihlásil. Eh, buď to se nějaké pokuty, závazky a to všechno řeší různé aspekty věci. A k tomu máme řadu různých příkladů. Jak už říkala komise, důležité je eh, posouzení těch opatření, že někdy to eh, ještě neexistuje. Měli bychom mít nějaký společný přístup k tomu posuzování, k vyhodnocení účinnosti opatření. Jestli byly splněny cíle, které si ta opatření kladlo, také jestli ty cíle byly naplněny a jestli by je šlo dále efektivně. Sdílení informací není jenom měna informací o těch dobré praxi, ale je také to posouzení, která z těch opatření jsou nejvíce eh, nejefektivnější. A v této oblasti lze určitě odvést mnoho práce ve všech členských státech. Děkuji za vaše otázky. My jsme pro posílení eh, kontrol. To by vyřešilo určitě část eh, těch problémů s nehlášenou prací. Ale to samo o sobě nestačí. Měli bychom se snažit o vytvoření společnosti, kde jak podniky, tak zaměstnanci mají pocit, že všechny ty poplatky a daně, které z toho odvádějí, se jim vyplatí, protože za to výměnou něco dostanou. Například sociální zajištění. Některé části Evropy jsou na tom lépe než jiné. Protože v některých společnostech panuje tato představa o tom, že ten systém sociálního zabezpečení si vyžaduje, aby ta práce byla hlášena. Proto bychom měli analyzovat, co se můžeme od těchto států naučit a co můžeme převést do těch států, eh, kde je jenom velmi nízká míra té nehlášené práce. Slik eh, eh, by také mohl být považovaný za aktéra, který by mohl přispět eh, té identifikaci nehlášené práce. Eh, jsou to dále eh, pracovníci, kteří se nacházejí v tom nejistém postavení. Dále jsou to někteří zaměstnavatele, kteří by mohli být předmětem nekalé konkurence a kteří by tady také k tomu mohli přispět. A potom je to stát, který přichází o příjem zdaní nebo z příspěvku na sociální zabezpečení. A také bych tady mohl eh, zastoupit belgickou vládu, která by měla podívat na to, jestli tady neexistují nějaké administrativní překážky, které by mohly tomu bránit. My například v Belgii jsme teď hodně investovali do eh, elektronických eh, formulářů, které mají při tyto údaje Eh, přijímat. Takže to je další oblast, kde je možné iniciovat zlepšení. My ve Sliku si myslíme, že se to neomezuje jenom na hranice členských států, naopak eh, snažíme se eh, konzultovat to se státy, ostatními státy, protože kolikrát ty určité společnosti, které jako zaměstnávají, jsou jenom poštovní schránky. Děkuji za vaše otázky. Pro odborové svazy je hlavní upozorňovat a informovat naše členy o jejich právech. snažit se je upozornit na to, že dochází k jejich porušování a že existují určité orgány ve členských státech, které jim mají eh, ty informace případně poskytnout. Potom jde také o kolektivní dohody, které by měly omezit Výskyt eh, nehlášené práce bylo zjištěno také díky průzkumu Mezinárodní eh, organizace práce, že mzdová úroveň hraje klíčovou roli pro výskyt eh, nehlášené práce. A pokud existují kvalitní kolektivní dohody s rozumnou mzdovou úrovní, tak to potom může mít vliv na tuto oblast. Proto jsem se zmiňovala o mechanismu kolektivního vyjednávání. Role eh, odborových svazů možná někde více než jinde. Je také v tom, že mohou eh, kontrolovat eh, pracovní podmínky v jednotlivých podnicích. A proto je pro nás důležité, aby odbory měly přístup eh, do podniku, aby se tam mohli se situací seznámit. A ještě poslední poznámka. týkající se regularizace nehlášené práce. Že by bylo dobře, kdyby ty právní důsledky vedly k tomu, že budou zrovnoprávně ti pracovníci s těmi, u kterých byla práce nahlášena. Jsou tady eh, stínoví zpravodajové? EKR, FDT, GUE, Máme tady zástupce EPP. Nejprve tedy otázka od EPP potom GUE, FTT a potom paní Halken. Nejprve paní Kuneva. Děkuji. záruka práv pracovníků to představuje civilizaci, protože nemůže docházet pokraku na úkor bezpečnosti pracovníků. Všechny naše státy se prošly obtížným obdobím a výsledkem byla, byly záruky pro pracovníky. Je důležité, si uvědomit, eh, jaké dopady má nehlášená práce na evropské úrovni, ale to je jenom začátek. Je potřeba si měňovat eh, příklady dobré praxe. To by mělo eh, orgánům českých států pomoci v jejich práci, ale je potřeba se zaměřit také na prevenci. abychom mohli účinně bojovat proti tomuto jevu zaměstnavatele, kteří nechtějí akceptovat závazná opatření, a nedbají na eh, bezpečnost svých pracovníků, by se měli uvědomit, že v důsledku toho vzniká nekalá konkurence. měl by umožnit eh, účast eh, zaměstnanců v této platformě. A stejně tak je potřeba věnovat pozornost eh, monitoringu, jak to navrhuje Evropská komise. Pracovníci by se měli aktivně účastnit všech těchto opatření. A měli bychom také mít možnost se vyjádřit programu, který eh, ta platforma bude mít. Thank you, uh, and then I'll give the floor. Děkuji. Paní eh, Romana Tomč za EPP. Hmm, máte možnost se stručně něco zeptat? Yes, maybe a short comment, if you allow me. Mám jenom krátkou připomínku. Děkuji vám, eh, vážní kolegové, za eh, tuto příležitost eh, se podělit o pár slov k tomuto tématu. Já vítám všechno to úsilí o redukci nehlášené práce ve členských státech. Může to probíhat různou formou, analýzy, výměna informací, ale i tak si myslím, že bychom si měli uvědomit i následující, pokud chceme být v tomto úsilí úspěšní. V první řadě bychom měli mít k dispozici přesnou definici nehlášené práce. Jinak eh, se velmi obtížně budou plnit ty cíle, které do toho vkládáme. Ale také je důležité vědět důvody nebo příčiny, které k tomu vedou, které se mohou lišit stát od státu. Já jsem přesvědčená o tom, že ve, ve většině členských států ten hlavní eh, problém jsou nadměrné náklady na pracovní sílu. A pokud tedy chceme na, dosáhnout nějakých výsledků, tak bychom měli také navrhnout eh, i nějaké zlepšení v této oblasti. Pokud chceme zabránit této formě práce. A na závěr se chci připojit eh, k tomu, co je uvedeno v tomto dokumentu. Tedy to, že zaměstnanci nechtějí eh, vždycky přistoupit na to, aby se stali OSVČ. Jsou to většinou zaměstnavatele, kteří to po nich chtějí a kteří se chtějí vyhnout eh, odvádění eh, příliš velkých poplatků. a proto své zaměstnance nutí k tomu, aby eh, se zaregistrovali jako osoby samostatně vydělečně činné. Proto bychom i se tímto měli zabývat. Paní Hákeň za EKR. It's McIntyre, but you... McIntyre, ale děkuji. Především bych ráda poděkovala za dnešní prezentace. Děkujeme také zpravodaji Vypadl mikrofon. Eh, Pardon. Jsem velice ráda, že se vyměňují příklady osvědčené praxe, informace a že se pracuje na společném chápání nehlášené práce. Definici od Evropské komise máme. Evropská komise říká, že nehlášená práce je placená činnost, která je z podstaty zákona, ale nehlášená veřejným úřadům. Jinými slovy, jakákoliv nelegální činnost nespadá do nehlášené práce. Jedná se o legální činnost, kteráž to ovšem nebyla hlášena. Je to zásadní otázka, která má určitě dopad na všechny členské státy. Především je to problém s únikem finančních prostředků do daní a také s podváděním s dávkami v nezaměstnanosti a se sociálními dávkami. Navíc to také působí nekalou hospodářskou soutěž těm podnikům, které eh, dodržují zákony a které tuto práci hlásí. Podstata a rozsah nehlášené práce se stát od státu liší. Proto tedy nemůžeme mít jedno obecné řešení pro všechny. Některé členské státy asi využijí této platformy více než ostatní. Já zastapuji West Midlands, což je region ve Spojeném království a musím říci, že je potřeba, aby nám a našim daňovým poplatníkům se takovýto systém vyplatil. A vím, že u nás je tento problém daleko méně rozšířený než v jiných zemích. Business Europe zmiňovali, že by mělo být jednodušší a méně nákladné se registrovat. To bylo pro mě zajímavé. Já jsem pro tento výbor zpracovávala zprávu a tehdy v některých zemích jsme zjistili, že to trvá 4 dny, zatímco v jiných 40 chce tady se registrovat. A to samo o sobě vede k velkým nákladům. Pochopitelně zákon musí být prosazován, Ovšem na druhou stranu celá oblast musí být pokud možno lépe regulována, tak aby lidé mohli ty zákony jednodušeji dodržovat. Když se podíváme na dokument rady, tak tam nacházíme určité zmínky týkající se neúplného seznamu iniciativ, které byž to zároveň byly povinné. A já si nemyslím, že to je rozumné řešení. Já bych ráda, abychom k tomu přistupovali na základě dobrovolnosti a abychom se dopracovali k něčemu, co můžou podpořit všichni. Děkuji. Již téměř nemáme čas, ale poprosím přece jenom zástupce za ALDE, protože byla stínovou zpravodajkou. Stínový zpravodajové možná nejprve. Takže Tiziana Begins, EFDD. Děkuji mnohokrát. Jenom velice rychle k hlavním věcem. Určitě žádoucí bojovat proti nehlášené práci, protože řadu států a Evropskou unii to stojí spousta peněz. Je to zásadní problém a já bych ráda pochopila, jestli tato opatření celou situaci zlepší nebo ne. Existuje řada mezinárodních for, které se touto problematikou zabývají. A proto si myslím, že tady existuje riziko duplikace práce, která už probíhá jinde. Jinými slovy tedy, co z toho naši občané budou mít? Ano, nebude to žádná veliká částka, ale v každém případě je to z veřejného rozpočtu placeno, takže by to mělo být v souladu s výsledky, kterých těchto platforma dosáhne. Tedy jak často se budou scházet, jací budou členové, z jaké úrovně chcete, aby do toho byla zapojena občanská společnost nejenom jako pozorovatel, ale jako plnoprávný člen. Já si myslím, že to všechno stojí za hloubkovou diskusi, ale doufám, že alespoň budete schopni odpovědět na ty praktické otázky, které jsem právě položila. From the green Za zelené. Prosím. Yeah, thanks for giving me the floor. Děkuji za slovo. A děkuji také za vaše informace. My máme pocit, že je určitě důležité začít bojovat s nehlášenou prací. Co v této oblasti může udělat Evropská unie? Já si myslím, že koordinovaný přístup bude ku prospěchu nejenom těch zemí, kde je tento problém rozsáhlý, ale nakonec ku prospěchu všech evropských zemí. Boj s nehlášenou prací bude pro ně výhodný v tom, že posílí hospodářskou a sociální situaci nakonec i v celé Evropské unii. Zmínili jste několik důležitých bodů a pokud dovolíte, tak bych měla jednu připomínku. Myslím si, že bychom neměli využívat nehlášené práce k tomu, abychom snižovali stávající standardy práce, především co se týče bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. My jsme v minulosti viděli, že země, které mají dobře, které mají dobře fungující sociální stát a které mají stabilní ekonomiku, eh, se tolik nepotýkají s problémem nehlášené práce. Takže si myslím, že boj proti nehlášené práci nemůže být bojem za snížení bezpečnosti na trhu práce. A ještě bych měla jednu otázku. Na začátku stručně zaznělo, že krize ovlivnila situaci v oblasti nehlášené práce, takže možná paní Gin by to mohla trochu rozvést a říci, k jakým dopadům došlo? Jestli jsme zaznamenali velký nárůst nehlášené práce, co by se s tím dalo dělat? A potom druhá otázka. Bylo řečeno, že nehlášená práce eh, se vztahuje především k nějak oslabeným jedincům na trhu práce. A co můžeme pro ně udělat? Tím se dostáváme k nezaměstnaným, k mladým lidem, jak to všechno může být zapracováno do prevence, kterou se má řídit tato platforma. Máme tady ještě nějakého stínového zpravodaje, který zatím nemohl položit otázku. Nemáme, tak v tom případě musím uzavřít seznam řečníků. Paní Gin má asi dvě nebo tři minuty na to, aby odpověděla na všechny tyto otázky, protože potom budeme muset skončit. Takže poprosím alespoň o pár reakcí, bylo-li by to možné. Děkuji. Pochopitelně, že nebudu schopna odpovědět na všechny vaše otázky, ale v každém případě vám přesnější odpovědi můžu potom poslat písemně. Jenom jsem chtěla říci, že návrh Evropské komise je na stole. Rada na něm pracuje předložila všeobecný přístup, kterého bylo dosaženo před několika týdny během italského předsednictví. Máli se tedy teď vytvořit platforma, tak eh, se budeme hodně těšit na spolupráci se Spravodajem a s Evropským parlamentem, tak abychom co nejrychleji mohli spustit v roce 2015 činnost této platformy. Teď je tedy na radě a na komisi v rámci trialogu, aby se prodiskutovaly některá konkrétní ustanovení. Nyní k definici. Neskrývejme, že probíhá diskuse k definici a doufáme, že platforma tuto diskusi posune dopředu. My jsme tady navrhli určité východisko. Jeden z vás zmínil, že je potřeba říci, že se tady nejedná o, o trestnou činnost typu praní špinavých peněz nebo pašování drog. Byť v některých případech pochopitelně určité druhy nehlášené práce by mohly mít souvislosti s trestnou činností. Spolu s členskými státy je potřeba na tom pracovat Beruc v úvahu, a komise si to velmi dobře uvědomuje, že různé členské státy mají různé zkušenosti s tímto fenoménem a je potřeba spolupracovat s odborníky z členských států, abychom lépe definovali nehlášenou práci, což konec konců jsme navrhovali jako jednu z činností této platformy. Je to důležité, chceme-li potom přistoupit k činům. My si nemyslíme, že se nutně musí účastnit všechny členské státy. Je ale potřeba vzít v úvahy zkušenosti a rozdíly. A to ještě neznamená, že by tato platforma nemohla stanovovat eh, priority své práce. Určitě, alespoň na začátku, bude možné se pustit do určité práce s určitou skupinou členských států, s určitými odborníky a pak by se to dalo rozšířit eh, na všechny členské státy. Teď, co se týče cílů této iniciativy, ty jsou zmíněny v našem návrhu. Jedná se o lepší implementaci vnitrostátního a evropského práva, Jedná se o to, aby vznikala lepší formální pracovní místa, abychom informovali trh práce a posílili sociální začlenění. A to prostřednictvím tří hlavních cílů, tedy posílit spolupráci mezi jednotlivými orgány členských států, posílit také technické schopnosti a možnosti vysledovat nadnárodní aspekty přeshraniční aspekty nehlášené práce, ale také chceme opravdu poukázat na to, že situace je naléhavá členským státům a že je potřeba bojovat s nehlášenou prací. A co se týče podrobností, tak se k ním určitě můžeme vrátit při jiné příležitosti. Já vám děkuji. Omlouvám se, že nemáme čas na další vystoupení, protože tlumočníkům končí pracovní doba. Takže já myslím, že tímto budu muset všem poděkovat za účast v tomto panelu. Děkuji za vaše otázky. Byť je pravda, že řada členů tohoto výboru neměla, neměla možnost položit otázky, protože nás tady bylo tolik, a kteří dotazy týkající se nehlášené práce vám kladli. Tato práce bude pokračovat v Evropském parlamentu a doufám, že se nám podaří vypracovat dobrou zprávu k tomuto tématu. Takže děkuji, děkuji členům panelu a děkuji také poslancům a poslankyním za všechny otázky. Omlouvám se, že ne všichni z vás dostali možnost vystoupit. Dnes odpoledne budeme pokračovat další diskusí Takže pro tuto chvíli vám děkuji a uvidíme se později.